Good afternoon, dear colleagues. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Dovolte mi, abych eh, zahájila eh, dnešní odpolední schůze. Máme totiž eh, hodně plný program a mimořádně dlouhou schůze, protože dnes zde budeme až do sedmi hodin a doufám, že se nám podaří včas skončit. Pokud nejsou žádné námitky proti navrhovanému pořadu jednání, pak je schválen. A bohužel ehm, v tlumočení do galštiny a chroraštiny dnes nebude k dispozici a budeme také hlasovat od 16.20 eh, se s tím počítá, takže doufám, že máte všichni spolu sebou své elektronické hlasovací kartičky. Dnes tady máme také televizní a rozhlasové štáby. Je tady dánská eh, eh, eh, rádio a televize 2 a bude se to tedy hrávat celé zasedání. Teď se dostáváme k prvnímu bodu jednacího pořadu. Jak víte, minulou středu, tedy 20. ledna, předseda Evropského parlamentu oznámil, že skupina požádala za zahrnutí nového bodu na, na Eh, pořad jednání, vzhledem k tomu, že Dánsko přijala nová opatření, pokud je o azyl, aby to bylo v lednu a předseda prohlásil, že výbor Libe se teprve k tomu musí vyrádřit, proto jsme to tedy povinně názoru rozhodli, že to zařadíme na dnešní schůzi 25. ledna. Náš předseda tady bohužel teď není, protože ten nás právě dnes zastupuje na neformální eh, radě ministrů vnitra a spravedlnosti v Amsterdamu. A rozhodl se ovšem, že zařadí tento bod na jednací pořad a pozval jsem zástupce dánské vlády. Dovolte, abych tady uvítala pana Kristiana Jensena, který je ministrem zahraničí a paní Inger Steiber, která je ministriní pro imigraci, integraci a e, pro e, politiku bydlení, které zase tady zastupují dánskou vládu a oběma velice děkujeme za to, že by to byli pozváni nedávno, přijeli jsem. Náš předseda také eh, pozval místo předsedu Timmermanse. Ten bohužel se sem nemohl dostavit, ale pověřil pana Stefana Ryana, aby zastupoval komisi. A abychom tedy skončili včas, a e, mohli včas začít e, hlasovat. Dovolte, abych navrhla následující organizaci rozpravy. Nejprve vyzvu zástupce dánské vlády, aby e, hovořili maximálně 10 až 15 minut, tak, aby nás seznámili s navrhovanými předpokládanými opatřeními. Pak dám slovo komisi, aby se k tomu mohla vyjádřit a na to bude mít 5 až 7 minut. Pak se obrátím na politické skupiny a nejprve si dáme kolečko koordinátorů. Každý bude mít eh, dvě minuty, aby přednesl své poznámky a otázky. Poté dám zase slovo zástupci dánské vlády, aby mohl zareagovat. A pokud nám ještě zbyde i potom čas, pak budeme mít druhé kolo otázek, které budou moci klást ostatní členové výboru. Ale musím tady zdůraznit, že budeme muset ehm, se maximálně přesně držet našeho eh, rozpisu eh, pro pořadu jednání, jinak neskončíme včas. Dovolte mi tedy, abych okamžitě eh, předala slova panu Jensenovi, zástupci dánské vlády. Prosím, pane Jensene, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane, paní předsedající, za to, že jste nás sem pozvali. Sice to pozvání přišlo na poslední chvíli, ale jsem velmi rád, že tady mohu přednést eh, iniciativy eh, naší vlády ohledně imigrace a k té spolu se svojí kolegyní, která má na starosti bydlení, imigrace a integraci. Evropský parlament se stal velice důležitým fórem pro evropskou veřejnou rozpravu, proto jsme také tak rádi, že jsme tady. Dává nám to totiž příležitost, abychom mohli vysvětlit politiku dánské vlády, pokud jde o azyl a abychom si vyslechli zase názory eh, poslanců Evropské Evropského parlamentu. Samozřejmě, že velice rádi vám pak zodpovíme jakékoliv otázky. Dánsko je a vždycky bylo průkopníkem eh, v evropských hodnot a lidských práv. Aktivně hledáme evropská řešení otázky Eh, eh, uprchlíků a eh, je tedy třeba, abychom se vyhnali v jakémukoliv nedorozumění, pokud o naši iniciativu. A rádi bychom tedy nadále vám to vysvětlovali v dánštině, tak abychom vám mohli přesněji vysvětlit, v čem spočívají naše nové návrhy. Proto nyní přejdu do dánštiny. Já bych úvodem eh, rád řekl něco k těm velkým výzvám azyly a imigrace, se kterými máme co dočinění. V posledních letech eh, jsme eh, zažili několik krizí a konfliktů i v našich sousedních oblastech, například na Ukrajině, ale také v Iráku a v Syrii eh, došlo k těmto konfliktům. Eh, mnohé země, které leží blízko Evropy, eh, zažily hospodářské krize a proto je tady celá řada lidí, kteří hledají prostě lepší životní podmínky. To znamená asi 1,5 milionu lidí eh, v roce 2015 přicestovalo ilegálně do Evropy přes vnější, překonali vnější hranice Evropské unie. A odhaduje se, že v roce 2016 to bude další 1,5 milionu, což je obrovský počet lidí. Eh, my eh, tady v Evropě máme co dočinění s opravdu těžkou situací a všechny naše země jsou pod tlakem. Všichni znáte tyto výzvy, kterým, kterým čelíme jak na vnějších, tak na vnitřních hranicích e, to velké množství uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy, e, e, jsou na našich nádražích, na našich, v našich přístavech a e, také na našich dálnicích. A to by třeba ještě před rokem bylo úplně nepředstavitelné. Já chci říct, že potřebujeme společné řešení. Bez společné evropské odpovědi na tuto migrační krizi nebude možné ji zvládnout. Bohužel tato řešení se nehledají snadno evropská. Eh, Evropa musí držet pohromadě a eh, já říkám, eh, že tady v Evropském parlamentu, členové Evropského parlamentu zde hrají důležitou roli. Každý ve své vlastní zemi nese určitou odpovědnost a musí tuto situaci řádně, efektivně a stabilně každá země řešit. I my v Dánsku to bereme vážně. Dánsko eh, patří k těm pěti zemím, eh, kde eh, máme žádná celá sedm HDP, které věnujeme na humanitární pomoc a rozvojovou pomoc. Podporujeme tyto země projekty, snažíme se o trvale udržitelný rozvoj. A nyní Eh, jde o to, aby se takhle chovaly i ostatní země, i sousední země a to je to, co si přejeme. My momentálně, eh, mm, co se týče naší aktuální situace, rozhodli jsme se, že 100 milionů eur věnujeme na společné evropské iniciativy v oblasti přistěhovalectví. A eh, tady se snažíme jednat aktivně, řešit ten problém v evropských souvislostech, ale také s ohledem na africké země. A myslím si, že nikdo tady eh, nebude klást nějaké otazníky. My se snažíme hledat mezinárodní řešení pro tyto komplexní výzvy, kterým musíme čelit. A vážení členové Evropského parlamentu, já bych teď rád dal slovo svojí kolegyni, která vám řekne bližší podrobnosti k, iniciat- k našim iniciativám. And Eh, for, for the... mi dovolte, abych pozvala, po, vám poděkovala za pozvání, abych uh, před vámi vystoupila. Velice jsem se na dnešek těšila, že budu moci vám předložit eh, podrobnější informace o některých iniciativách dánské vlády, pokud jde o azyl a migraci. Doufám, že se mi podaří věci vyjasnit a poskytnout vám možnost přesnějšího porozumění eh, politických voleb, které učiní, dánská vláda. Jak už kolega zmínil, je velice důležité, abychom zabránili jakémukoliv nedorozumění, pokud je o naše iniciativy. V důsledku toho mi dovolte, abych i já hovořila dánsky. Dovolila bych si tedy vysvětlit vám a trochu e, do vysvětlit e, dánské návrhy. Jsou tady totiž dva návrhy, které se setkaly s mimořádným zájmem e, v mezinárodním společenství. Především jde o návrh ohledně konfiskace Eh, majetku eh, žadatelů o azyl a také eh, o návrh, který se týká slučování rodin. To dalo vzniknout řadě dotazů, takže chtěla bych vysvětlit, jak Dánsko přistupuje k tomu, aby vyřešilo stávající výzvy a jak také přijímáme uprchlíky u nás v Dánsku. Chci nejprve zdůraznit, že Dánsko výrazně přispívá k řešení celého problému uprchlictví a e, žadatelů o azyl. Obecně řečeno, máme v Dánsku již 21 500 žadatelů o azyl, to znamená, že se řadíme mezi 10 členských států Evropské unie, které e, mají nejvíc e, e, uprchlíků na obyvatele. 2000 15, jsem, v roce 2015 jsme přijali 15 tisíc, eh, v letošním roce přijmeme 25 tisíc. A to patrně ještě není konečné číslo. Dánsko přijalo celou eh, řadu žadatelů o azyl, eh, to jak v absolutních čísel, číslech, tak co se týče počtu na počet obyvatel. Jsme jednou ze zemí, které nejvíce přispívají k humanitární a rozvojové pomoci. Do značné míry se tedy Dánsko opravdu zhostilo a dále hostí e, své úlohy úspěšně. Eh, jako další eh, severské země i my poskytujeme sociální příspěvky. Jsou to eh, různé příspěvky na vzdělávání, středně, středoškolské, vysokoškolské, příspěvky v době nezaměstnanosti. Rovněž se snažíme zohlednit, aby žadatelé o azyl byli dobře přijímáni, aby se s nimi zacházelo důstojně, aby dostávali dostatečně dostatečné eh, množství finančních prostředků během svého eh, pobytu u nás a rovněž eh, se staráme, aby byla zajištěna integrace těchto lidí do společnosti. Máme tady takový tříletý integrační program, kde počítáme s výukou jazyka, s pomocí vstupu na trh práce, e, s pomocí hledání bydlení. E, tito lidé mají také přístup do škol, ke zdravotní péči, stejně jako zbytek populace. Jsem opravdu bytostně přesvědčena, že v Dánsku máme rozumný přístup pro žadatele o azyl, a tím myslím především, když srovnáme Dánsko s jinými státy Evropské unie. Přijímáme tyto lidi, poskytujeme pomoc uprchlíkům i žadatelům o azyl, jsme E, situaci, kdy prostě chceme pomoci těm, kteří si nemohou pomoci sami. Ale pak je tady ještě další zásada, rovněž velice důležitá. E, jsou tady takoví, e, kteří jsou tady lidé, kterým je třeba pomoci, je třeba jim pomoci ze strany státu a pak jsou tady další lidé chci říct, že tady máme e, stejný přístup k dánským občanům jako k žadatelům o azyl. Sociální pomoc totiž, e, různá forma finanční pomoci, e, to vše má velice jasný jasný eh, dopad na eh, počet eh, žadatelů o azyl. Jejich počet roste. Zjistili jsme, že my máme uvnitř Evropské unie patrně největší výdaje na žadatele o azyl a na uprchlíky obecně ze všech ostatních zemí. Já o tom hovořím proto, že třeba si tyto věci uvědomit, když potom diskutujeme o konkrétních iniciativách Eh, v oblasti přistěhovalectví a eh, azylové politiky. Také jsem si eh, povšimla, že tady je celá řada států Evropské unie, které také modifikovaly svou azylovou politiku, své azylové zákony v průběhu roku 2015 a tato nová ustanovení budou již platná od letošního roku, takže je tady řada zemí, které modifikovaly svou azylovou politiku a nebo to právě chystají. Jsou tady změny, které již byly přijaty v řadě zemí z nutnosti a pak jsou tady zase jiné země, které velice otevřeně přijímaly uprchlíky a které i nadále ovšem, eh, které ovšem teď modifikují eh, svou asilovou politiku. A tak to je i v případu Dánska. Podívejme se na ty ekonomické výzvy, kterým čelíme. Eh, jsme v situaci, eh, kdy před námi je obrovské množství žadatelů o azyl a my prostě musíme přijmout určitá opatření, abychom zmenšili ten tlak, který je obrovský a který se na naší zemi neustále více a více vyvíjí. Takže dochází k řadě důležitých rozprav a nepochybně také k nedorozuměním. Eh, tady jsou určité návrhy předložené vládou v roce 2015 a já E, tady bych ráda vysvětlila, o co jde v těchto iniciativách. E, ten návrh, o kterém teď hovoříme, by měl být naším parlamentem přijmout zítra přijat zítra a chci zdůraznit, že náš parlament e, tento návrh velice, velice podporuje. A, ten, a e, ty největší e, e, čtyři frakce Evropského parlamentu zhruba jsou vlastně frakcemi, které představují strany, které u nás tento návrh podporují hlavně. Eh, takže eh, tady eh, jde o to, že zatímco žadatel o azyl čeká na vyřízení své žádosti, tak tento člověk může požádat o povolení k pobytu. Pokud má ovšem dostatečné vlastní prostředky, aby pokryl své každodenní potřeby a své bydlení, tak Eh, bude třeba, eh, aby úřadu vysvětlil, jak tomu ve skutečnosti opravdu je, jak je eh, tedy schopen se o sebe postarat. Tento návrh byl předložen 10. prosince 2015 a teď vlastně v důsledku toho mají dánské orgány možnost prohledávat zavazadla žadatelů o azyl u nás, aby zjistili, jaké jsou tedy pro prostředky daného žadatele e, a e, to, aby zjistili, zda je schopen se tedy o sebe postarat e, během čekání na vyřízení žádosti. Myslíme si, že to je rozumný postoj. Vláda proto navrhla následující a je to v podstatě docela jednoduché. Eh, přáli bychom si, aby byly prostě eh, v eh, činnosti ty, ta pravidla, celková pravidla pro žadatele o asyl, stejná pravidla, jako platí pro dánské občany. Žadatele o azyl, a v tom je velký rozdíl, si mohou ponechat z, z svůj majetek ve výši, kterou, které disponuje e, dánský občan, to znamená zhruba 10 tisíc korun, což je asi 1300 eur v hotovosti, to je částka, kterou si ponechat mohou a nebo to může mít jinou podobu, nemusí to být hotovost. Každopádně jde o to, že je tady prokázáno, že dotyčný je tady schopen e, své potřeby uhradit a zároveň je možnost eh, si tedy ponechat eh, majetek, jak jsem řekla, ve výši 1300 eh, eur a majetek nad touto hodnotou bude konfiskován, aby byly uhrazeny náklady na tuto osobu. A my se domníváme, že 1300 eur či 10 000 dánských korun představuje dostatečný strop dostatečný e, objem prostředků. V souvislosti s tím, k čemu docházelo v poslední době, jsme konstatovali, že obdobná pravidla, téměř identická pravidla, a e, mimochodem e, výše těch částek je hodně odlišná od země k zemi, jsou platná i jinde. Je jasné, že jsou tady samozřejmě předměty, které mají citovou hodnotu pro dotyčnou osobu a ty jsou samozřejmě zcela vyjmuty z toho, z té konfiskace. To se také týká snubních prstenů či e, zásnubních prstenů. A někteří totiž říkali, že dánské orgány se chystají odebírat i tyto předměty, které mají citovou hodnotu pro žadatele o azyl v Dánsku, ale já to musím odmítnout. To v žádném případě není ten případ. Zároveň bych chtěla říct, že cizinci, e, kteří by se chtěli postavit proti tomuto opatření, mají možnost uh, E, se obrátit na dánské soudy. Já si dobře uvědomuji, že žadatelé o azyl e, mají ve velké většině velmi málo prostředků a málo hotovosti a mají samozřejmě možnost si ty věci ponechat, ale domníváme se, že je rozumné, aby žadatelé o azyl, které, kteří sebou mají poměrně velký kapitál, aby e, pokryli tedy své náklady, aby tak skutečně činili, zatímco jsou vyřizovány jejich žádosti o azyl. Policie rovněž má možnost zkoumat zavazadla těchto osob, nicméně už teď může policie eh, prohledávat eh, oblečení, šatstvo a samozřejmě kontrolovat eh, totožnost dotyčné osoby. A kromě toho tento návrh také předpokládá, že policie bude používat, postupovat stejným způsobem, když bude tedy mít co dočinění se žadateli o azyl. A pak je tady otázka slučování rodin. Prozatím e, ta pravidla, která e, platí, jsou následující. U žadatelů o azyl, e, kteří jsou pod ochranu menší než rok se o slučování rodin nemůže jednat. Tam, kde jsou žadatelé o azyl již pod ochranou, protože jim hrozí případný postih v jejich zemi původu, tak tam je tomu jinak, ovšem tam, to, eh, tam dochází k částečnému, dočasnému typu ochrany, ale to jsou pouze 2% všech žadatelů. Tato dočasná ochrana neplatí pro osoby, které naplňují eh, znění umluvy eh, OSN a nebo obdobných nařízení. A ten náš nový návrh eh, tkví v tom, že vláda navrhuje, aby se slučování rodin oddálilo. To znamená, že tady nebude možné během tří prvních let, eh, aby ke slučování rodiny došlo. Nicméně slučování rodin by mělo být možné v případě, že by tady byly naplněny e, příslušné mezinárodní e, úmluvy v tomto ohledu e, protože Dánsko chce samozřejmě i nadále ctít své mezinárodní závazky a tam, kde tyto mezinárodní závazky by bylo, byly uplatnitelné, tam Dánsko samozřejmě by postupovalo směrem k slučování rodin i v kratší době než po uplynutí té tříleté lhůty. Takže tady jde samozřejmě o dodržování článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech. To si dobře uvědomujeme. Chtěla bych vám říct, paní místopředsedkyně a vašim eh, poslankyním a poslancům následující. Tato situace je teď taková, že my máme u svých hranic opravdu velké množství uprchlíků, jsme pod obrovským tlakem, není tedy žádné rychlé a snadné řešení. Je třeba, abychom tyto věci řešili společně, abychom společně společně sdíleli tu odpovědnost na celoevropské úrovni. Chceme zdůraznit, že jsme pevně odhodláni přispět k řešením jako dánská vláda a já jenom věřím, že tato prezentace vám všem umožnila lépe pochopit naše nové iniciativy, které doufáme, alespoň částečně pomohou vyřešit problém uprchlíků a žadatelů o azyl. A samozřejmě jsme připraveni odpovědět na vaše otázky a to jak na vaše paní místo předsedkyně, tak na otázky poslankyň a poslanců. Děkujeme. Děkuji vám oběma a nyní dám slovo okamžitě Evropské komisi. Pan eh, Ryan, který je, který je ředitelem DG Help, prosím. Děkuji paní předsedající a děkuji také eh, zástupcům Dánska za tato vysvětlení plánovaných opatření, eh, která mají být přijata v nejbližší budoucnosti v Dánsku. Úvodem předběžně bych chtěl poznamenat, že komise neměla ještě příležitost detailněji prostudovat eh, opatření, která Dánsko plánuje a samozřejmě v příslušnou dobu podrobněji tato opatření proskoumáme. Komise by ale chtěla eh, prohlásit a také připomenout tomuto výboru, že Dánsko není vázáno eh, evropskou asilovou legislativou s výjimkou dublinského nařízení a nařízení Eurodac kterými je Dánsko vázáno v rámci spíše mezinárodního práva než evropského práva. Konkrétněji, Dánsko proto není vázáno pravidly, které jsou stanoveny v besměrnici o podmínkách přijetí, e, která e, upravuje podmínky pro přijímání žádostí žadatelů o azyl a to tež se týká i dalších relevantních nástrojů evropského azylového práva. Komise samozřejmě připomíná, jak Dánsko samo zdůraznilo, že Dánsko je vázáno příslušnými závazky eh, vyplývajícími z mezinárodního práva, zejména Ženevskou konvencí z roku 1951 a také Evropskou umluvou o lidských právech. A konkrétně pokud jde o zabavování eh, osobního majetku, eh, tyto mezinárodní normy stanovují, že takovéto zabavování je slučitelné s mezinárodním právem pouze, pokud je toto zabavování úměrné a nezbytné, přiměřené a nezbytné. A komise je e, ujištěna úvodními prohlášeními dánských zástupců, že hodlají plně respektovat mezinárodní právo, pokud jde o zabavování majetku i pokud jde o spoždění ve znovu sjednocování rodin. Kromě toho by komise chtěla poukázat na to, že i členský stát, který je vázán asilovou legislativou, i, i, I pokud by členský stát, který je vázaný asilovou legislativou, e, implementoval zabavování majetku tímto způsobem, pak by komise musela pečlivě zhodnotit e, tato opatření e, do nejmenších podrobností, a to zejména v rámci směrnice o podmínkách přijímání. Tato směrnice pamatuje na možnost, provádět test nebo pro ověření finančních prostředků žadatele. Jinými slovy, zohledňovat podmínky, pokud žadatelé nemají dostatek finančních prostředků na, na standardní život a na obživu. A konečně komise by chtěla přednést ještě jednu obecnější poznámku. A sice komise zcela rozumí tomu, před jakými výzvami stojí všechny členské státy, včetně Dánska. A dánští zástupci dnes detailně líčili počet žadatelů, které Dánsko přijímá v posledních letech. Je jich poměrně hodně v porovnání s se s členskými státy obecně, zejména pokud to měříme v přepočtu na počet obyvatel. Komise si také uvědomuje, že je zapotřebí vyhnout se zneužívání asilového systému Evropské unie a to prostřednictvím snížení pobídek pro osoby, které nepotřebují ochranu a také prostřednictvím snížení pobídek pro azylanty obecně k tomu, aby se pohybovali mezi členskými státy a aby, aby tedy nedocházelo k takzvanému druhotnému pohybu. Zároveň by komise chtěla zdůraznit, že žadatelé o azyl jsou často zranitelné osoby a že cenosti, které sebou přinášejí, pro ně často představují jediný majetek, který se jim podařilo zachránit, než utekli ze své země původu, než utekli před persekucemi nebo válkou. A to jsou faktory, které by měly být značně zohledněny při tvorbě jakékoliv politiky v jakémkoliv členském státě Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji, pane Rájené. Nyní dám slovo koordinátorům a chtěla bych zopakovat, co už jsem řekla na začátku tohoto bodu pořadu jednání. A sice, že nejprve promluví koordinátoři politických frakcí, každý na dvě minuty, potom dáme zase slovo ministrům. A pouze pokud bude čas, pak proběhne druhé kolo otázek. To musím zopakovat, protože Zatím máme 13 přihlášených kolegů. Nyní tedy přečtu, koho máme na seznamu a tímto uzavřu seznam řečníků. Přidáme ještě pána a uzavřu seznam řečníků. Já ho teď přečtu a potom uvidíme, jestli bude čas, protože pokud nebude, zkrátka Děkuji za pochopení. Mrs. Infeld, Mrs. Mr. Peterson, Mrs. Mrs. Post, Mrs. Gomez, Mr. Voigt, Mr. Michel, Mrs. Mrs. Corazza Mrs. Kienge and Mr. Jurek. So uh, I don't know whether... Takže já nevím, jestli všichni dostanete čas. Já jsem si skoro jistá, že nebude možné, aby se všichni dostali ke slovu. Můžete si vzájemně pomáhat tím, že budete pokládat krátké otázky. Nejprve tedy koordinátorka za EPP paní Mecola. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla eh, za naši frakci říct, že se domníváme, že v této debatě je důležitý kontext. Všichni jsme slyšeli historky, které nás znepokojily. Nicméně tato diskuze by měla sloužit k tomu, aby e, osvětlila určitá fakta. Například to, jak jste říkala paní ministrině, že Dánsko bylo loni jedním z největších příjemců azylantů a e, také jedním z největších příjemců syrských e, žadatelů na přepočtu na počet obyvatel. A přestože máte opt-out z evropského asilového práva, jak komise právě připomněla, pak Dánsko se dobrovolně účastní evropského programu přesídlování a znovu usídlování, přestože ostatní členské státy to nevždy dělají. Východiskem EPP je, že žadatelé o azyl, tak jako každý jiný, se musí setkávat s důstojným zacházením. To je nezbytné. Jak jsme slyšeli, imigrační úřady mají povinnost zajistit, zajistit, aby žadatelé dostali nutnou podporu v době, kdy jejich žádost se zvažuje. K tomu patří e, ubytování zdravotní péče. Základním cílem musí být to, aby všichni, kdo jsou opravdu potřební, dostali patřičnou podporu. Dánský sociální stát, jak ho chápeme, eh, se, se zakládá na principu, že kdo nemá finance na to, aby se uživil sám, ten dostane podporu od státu. Nicméně ti, kdo mají prostředky, by se o sebe měli umět postarat sami. To se týká dánských občanů, kteří jsou například nezaměstnaní a stejně tak se to týká žadatelů o azyl. Já tady nechci hájit nebo debatovat o detailech dánských eh, sociálních pravidel. Souhlasíme s tím, že to je na Dánech, aby to rozhodli, ovšem za předpokladu, že jsou dodržovány, dodržováno mezinárodní právo. Pokud jde o tuto problematiku, pak to chápu tak, že dánská vláda se rozhodla pozměnit národní legislativu tak, aby jakékoliv předměty, osobní předměty s citovou hodnotou nebyly e, azylantům zabavovány. To je zásadní. A jak už jsme slyšeli, komise e, bude e, toto téma podrobně sledovat. Pokud jde o další kroky, pak doufáme, že schůze koordinátorů 1. února bude eh, tím správným fórem pro rozhodnutí o jakýchkoliv následných krocích. Děkuji paní Zipl. Já děkuji, paní předsedající. Já bych ráda nejprve poděkovala dánské vládě za to, že byla ochotna uh, Eh, takhle narychlo eh, se dostavit do našeho výboru a vysvětlit nám některé věci, které jsou šířeny v médiích, eh, abychom se v nich lépe vyznali. Vy jste, pane Jensene, začal tím, že jste mluvil o tom, že již mnoho měsíců nás se hledá nebo chybí společné evropské řešení. A to máte pravdu, to je líto i nám ale já bych ráda vám položila otázky, které jsem v poslední době pokládala už i jiným vládám, i své vlastní. A sice, jaké snahy vyvíjíte vy v tom smyslu, abyste ovlivnili ostatní členské státy, tak abychom konečně se dobrali k tomu, že všech 28 evropských států převz, převezme část odpovědnosti, ať už se to týče zacházení s uprchlíky uvnitř Evropy, tak i co se týče otázky, eh, co proto můžeme udělat mimo Evropu, v transitních zemích a tak dál, protože je tady celá řada zemí, které eh, za toto odpovědnost nepřebírají. Ehm, co se týče rovného přístupu k žadatelům o azyl a k evropským občanům. Uvedli jste několik eh, příkladů ehm, týkajících se eh, žadatelů o azyl. V azylovém eh, řízení mluvit o rovném přístupu to je těžké, protože když naši vlastní občané jsou odkázáni na pomoc státu, mají bydlení, mají zařízení bytu, mají nádobí a tak dál a to azyl, žadatelé o azyl nemají. Čili proto já žádám ještě jednou i komisi, eh, aby vyšetřila proaktivně možnosti takovéto debaty i v jiných, v ostatních členských státech, protože i ostatní země přemýšlejí nad tím, že by odebírali uprchlíkům peníze nebo cené předměty. Uh, Paní ministrině pro integraci, mám pocit, zmínila, že eh, u žadatelů o azyl eh, jsou hranice toho, co si mohou ponechat ty hodnoty vyšší nežli u dánských občanů. Mě by zajímalo, jaká je hodnota toho majetku, který si můžou ponechat u dánských občanů. A poslední otázka, ta se týká rodin, tedy slučování rodin. Já samozřejmě chápu a vím, že je to problém, že méně nežli polovina evropských států vůbec eh, mm, eh, se ujala té své odpovědnosti a z toho plyne celá řada problémů. Ale na druhé straně eh, žít tři roky bez své vlastní rodiny, to je těžké a může to být i překážkou v integraci mm, do společnosti. Čili eh, ráda bych požádala vás i ostatní členské státy, evropské státy, které nad tím přemýšlejí, aby to ještě jednou rozmysleli, protože když někdo prchá před válkou a jejími důsledky a musí se bát toho, že eh, jeho rodina zůstala žít v prekérní situaci, tak ten se těžko e, srovná s pravidly nové společnosti. Děkuji vám. Uh, before I give než eh, dám slovo dalšímu, eh, pro další příspěvek. Pak vás upozorňuji, že pokud nebudete dodržovat čas, pak vlastně méně kolegů eh, bude mít možnost se diskuse zúčastnit. Pan Ristesen, který je tady místo pana Kirkopa, prosím. Um, skupin, pro naši skupinu je hrozné, že tady je dneska tedy dánská vláda, ale protože my si myslíme totiž, že toto je věc, která spadá do politické národní eh, kompetence, zejména když si řeknete, že Dánsko má opt-out a že to voliči potvrdili. Ale protože jsme se eh, rozhodli pozvat eh, dánskou vládu a jsou tady, tak bych měl přece jenom dotaz. Vy jste říkali, že jste mezi prvními, že jsme mezi prvními, kdo přijímáme vlastně při, při, při uprchlíky a máme 2,7% vlastně z HDP uprch na uprchlíky na pomoc. A Eh, pokud jde o Baden-Württemberg a pokud jde o, eh, o Bavorsko, tam je také pravidla, například na základě kterých mohou odebírat majetek. Čili tady se jedná o nějaké hledání společného řešení a já se ptám, zda dánská vláda předpokládá, očekává, že eh, těch 20 nebo 25 členských států, které dělají méně na pomoc um, uprchlíkům, že to nakonec také nějak doženou. A jak vůbec bude parlament nebo komise reagovat, až dneska dokončíme toto slyšení? Mě by zajímalo, co k tomu může říci zástupce vlády. Paní Wikström, děkuji. A děkuji oběma vám eh, za účast, protože já věřím na dialog a zejména u obtížných témat a přátelé se vždycky musí snažit si věci vyříkat. Proto vám děkuji, že jsme tady. Jako, já jsem ze Švédska a proto napřed chci říct, že mě velice mrzí, že eh, se eh, došlo tedy k rozhodnutí naší vládou, aby eh, se znovu obnovila hranice, protože velice dlouho bylo možné vlastně, aby mezi Kodaní a Malmé se lidé volně přesouvali. Teď Švédsko tady znovu, jak se staví skoro ostatní drát. A teď se situace vlastně e, přetváří v jakýsi závod ke, e, ke dnu, kde se každá strana, každá země snaží být co nejméně atraktivní v naději, že uprchlíci půjdou nějakam jinam. Ve Švédsku řekli, že musí standard snížit na ten nejnižší úroveň, kterou Evropská unie uvožňuje a Dánsko zřejmě jde ještě dále. A to nejsou izolované akty. Myslím si, že to je jakýsi dominový efekt, kdy všechny členské státy postupně ustupují z humanity. Pokud je o konfiskaci majetku, jedná se přece o lidi, kteří se ucházejí o um, ochranu, a nebo se tady hovoří tedy dnes o omezení um, slučování rodin, že to bude odloženo po, na dobu po třech rodinách. To není určitě ani odpovědné, ani proporcionální. Nezáleží na tom, jak závažná je situace nebo velký tlak. Přece my jsme ten nejbohatší region na této planetě. A pokud my se nechopíme své zodpovědnosti, tak mi řeknete, kdo to bude dělat. To je jedna z otázek. A pokud e, nenajdeme způsob, jak spravedlivě znílet břemeno, pak budeme pořád o tom hovoříme. Dneska tady vy, zítra tady bude jiná vláda. Souhlasíte s tím, že v současné době jsme svědky takovéhoto závodu směrem dolů, že pořád snižujeme tedy ty podmínky pro přijímání a členské státy, jako vaše například, e, snižují standardy tak, aby se stát stal méně přitažlivý e, pro migranty. Chápete, že to je je začarovaný kruh a že musíme hledat východisko. A pokud s tímto souhlasíte, pak eh, vaše vláda spolu s tímto parlamentem, Evropskou komisí a jinými progresivními silami v Evropě bude se snažit zvrátit tento kurz a najít pragmatické řešení, a že například se budou sdílet všechny ty výzvy, které přijímání mm, azylantů představuje. Ještě jednou vám děkuji a omlouvám se, že jsem také hovořila dále, ale přece jenom o minuto kratší dobu než předřečnice. Děkuji a teď paní Ernst. Gerade já děkuji. Právě proto, že Dánsko je jednou z nejbohatších zemí Evropy, právě proto, že Dánsko dlouhou dobu eh, provozovalo loajální politiku vůči žadatelům o azyl a vůbec v oblasti eh, lidských práv, právě proto je eh, tak šokující, že z Dánska najednou přichází takovýto signál a my si myslíme, že tento zákon jde úplně špatným směrem. Tři otázky. Jednak slučování rodin. Váš systém slučování rodin, tak jak jej chcete schválit, povede k tomu, může vést k tomu, že prostě až pět let budou rodiny žít odděleně. Ehm, tři roky, ta původní lhůta plus dva roky, než dojde k vyřízení a k uznání. Jak eh, se stavíte k té výtce eh, zástupce Evropské komise, že Evropská rada pro lidská práva říká, že prodlužování eh, sloučení rodin není, je vlastně proti konvenci Evrops- OSN mm, o, dětsky, o právech dítěte. Za druhé, konfiskace majetku a cených předmětů. Které úřady jak si eh, potom ty peníze obdrží a co se s těmi penězi bude dít dál a jak chcete zajistit, aby ty cenosti, eh, které mají třeba nějakou osobní hodnotu, eh, nebyly opravdu odebírány. Co jsou to věci osobní hodnoty nebo citové hodnoty, na jaké bázi se to bude rozhodovat, to by mě zajímalo. A také se to nedá srovnat s příjemci Hartz podpory Hartz v Německu, což jsou lidé z nízkopříjemných eh, příjmových eh, skupin. Eh, my jsme tohleto vždycky odmítali. Je tady určitý rozdíl v tom, že uprchlíci museli opustit své domácnosti, pokud vůbec ještě nějaké měli, a vzali si sebou poslední peníze, poslední cenosti a vy je teď skonfiskujete. Jak chcete zajistit nějakou přiměřenost? A nakolik si myslíte, že podle článku 1 protokolu 1 Evropské umluvy o lidských právech je jaksi toto pokryto. Eh, eh, azylanti nesmí bydlet mimo eh, centra pro azylanty a jak chápete články 7 a další úmluvy o uprchlících, kde se mluví o tom, že lidé, kteří žádají o azyl, nesmí být, k ním nesmí, nesmí být jaksi pojednávání jinak nežli jiní cizinci. Thank you, Chair, and thank you for... Děkuji, eh, paní předsedkyně, a děkuji také oběma ministrům, panu ministru, paní ministrině. Eh, já jsem pochopila, že aspoň jeden z vás tím pádem se nemůže účastnit eh, rady v Amsterdamu. Omlouváme se, skutečně neexistují žádná rychlá nebo snadná řešení, v tom máte naprostou pravdu. Ale když se snažíme eh, hledat individuální rozhodnutí, a to dávám do úzovek jednotlivých členských států, pak to by mohlo eh, vlastně velice znesnadnit snahu nějak řídit ty migrační toky. Eh, slyšíme, že například Rakousko navrhuje kvóty pak eh, na Erisenovém mostu se teď kontrolují, je zase obnovené pasové kontroly a podobně. A eh, tak eh, vysoký úřad, úřad Vysokého úřad komisaře pro uprchlíky a jiné evropské agentury velice kritizují tento návrh. Odvolávají se například na úmluvu o právech dítěte v souvislosti se slušováním rodin a vaším návrhem. Hovoří také o právu na eh, důstojné zacházení a na to, že je třeba dodržovat duch eh, eh, švýcarských ženevských konvencí, přičemž vy hovoříte o konfiskaci. Teď vlastně vy si to zjednodušujete, abyste mohli zadržovat přicházející uprchlíky. Přičemž je tady kritika ze strany Vysokého úřadu Vysokého vysokého komisaře OSN a Evropské komise. A jak tomu rozumíte a jak vůbec vyhodnocujete ty obavy, které se tady vyjadřují, když jednotlivé členské státy podnikují taková opatření, která nás dále vzdalují od humanitárního způsobu řízení toku. E, když tedy si uvědomujete toto riziko, jak se sami díváte na vlastní návrhy? A konečně pak, paní předsedající, neexistuje něco takového, co bychom mohli nazvat řešením přílivu migrantů. Samozřejmě světový mír by byl vynikajícím řešením, ale to tady není, proto musíme přezít odpovědnost, musíme to nějak zvládat. Ale pokud jeden členský stát bude dělat tohle a druhý zase něco jiného, pak budeme vytvářet eh, jakási situace, jaká vidíme dneska ale úplně všude, po celé Evropě, všude na hranicích a to je opravdové riziko pro naši bezpečnost. Děkuji, paní Ferrara, prosím. Grazie, presidente. Ringrazio Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla poděkovat eh, panu Jansenovi a paní Stadbauer za to, že tak eh, narychlo dokázali přijet mezi nás. Eh, asi se shodneme na tom základním rovné zacházení eh, pro žadatele o azyl a dánské občany. Eh, pokud by člověk chtěl být skutečným realistou, tak si myslím, že tady může docházet k diskriminaci v opačném směru. Já jsem Itálkou a vím, že existují situace, ve kterých eh, eh, prostě žadatelé o azyl, uprchlíci žijí eh, opravdu velmi špatně, jsou ve velké chudobě, dostávají takzvané kapesné a žijí v podmínkách Ovšem někteří z nich eh, eh, které jsou lepší než podmínky eh, některých Italů. Ne snad, že by tento případ byl tak častý, ale stává se to. A já si myslím, že je dobře, že se chcete chovat stejně k dánským občanům jako k vašim žadatelům o azyl. Je tady mezi těmi vašimi návrhy řada myšlenek. Co nám trochu dělá hlavu, je to zabavování majetku. Nevím, jak to mu je v případě dánských občanů. Nevím, zdali těch 13 eh, eur je eh, hranice pro všechny, na co všechno se vztahuje. A chtěla bych vědět, zdali v případě dánských občanů se eh, také E, uvažuje o e, osobních prohlídkách, o e, prohlídkách jejich zavazadel, jejich majetku a tak dále. Protože pokud ne, tak tady není žádné rovné zacházení mezi dánskými občany a žadateli o azyl. Pak se jedná o odlišná opatření vůči jedním a druhým. Zároveň bych chtěla upřesnit, že věci s citovým obsahem, ty skutečně e, nemohou být e, zabavovány. Jinak bychom si příliš připomínali některé situace z minulosti. A e, ještě k tomu slučování rodin a ochraně mladistvých jsou tady E, případné e, smlouvy, jsou tady úmluvy, mezinárodní závazky, určité věci zmínila už Rada Evropy a e, pak nám to tady připomněl zástupce Evropské komise ohledně těch mezinárodních závazků, takže prosím, buďte velice obezřetní. Pan Fontána, děkuji. Musím říct, že tato opatření vzbudila moji zvědavost a chtěl bych vědět, eh, jaké je procento těch, kteří žádají v Dánsku o azyl. Eh, kladu vám tuto otázku, předpokládám, že odpověď máte. Jaké procento osob žádá o azyl a eh, kolik z nich jsou skutečnými uprchlíky? A pokud někdo žádost o azyl podá, a nesplňuje podmínky, stává se nezákonným e, imigrantem, co se s ním děje dále. E, slyšel jsem teď paní Ferrara, e, která říkala, že Itálii e, má e, také za sebou situace, kdy někteří uprchlíci e, skončili v tříhvězdičkových hotelech a tak dále. E, takže Eh, já bych chtěl vědět, eh, jak eh, je to s žadateli o azyl, o politický azyl konkrétně, jak dlouho čekají a jak probíhá závěr celé té procedury. Eh, a myslím si, eh, že by bylo zajímavé znát váš názor na případnou možnost společného řešení eh, té situace, aby se již u vnějších hranic Evropské unie prováděl určitý screening, kde by se zjistilo, u jakých uprchlíků se může jednat o skutečné uprchlíky, o žadatele o azyl a které je třeba poslat zpátky do těch uprchlických táborů blízko Sýrie. Takže prosím, eh, ministři, eh, paní ministrině, pan ministře o odpovědi, aby eventuálně ještě zbyl čas na další dotazy. Děkuji vám. Já budu odpovídat eh, dánsky. Víme, že politikové někdy hovoří rychle a dlouho. Paní Sipel, Ano, opravdu hodně děláme pro to, abychom zastavili uprchlickou krizi, zejména v Syrii. Před summitem ve Valetě jsme se zavázali spolupracovat s africkými zeměmi na zastavení migračního tlaku, abychom mohli potírat příčiny migrace. Pak je tu balíček hranic, který připravuje komise a zejména rada. E, doufáme, že i parlament bude brzy řešit hranič, balíček hranic, protože je v něm mnoho dobrého. Potom tu zazněla otázka Dánska a e, příslušnosti k různým konvencím. Já bych chtěl zdůraznit, že naplňujeme požadavky všech konvencí, jejich jsme stranou, a to zcela bez nejmenších pohyb. Velice pečlivě hodnotíme náš návrh z hlediska těchto konvencí, které jsme podepsali a samozřejmě nasloucháme těm, eh, kteří kritizují náš návrh. Nicméně Dánsko, říkám, dodržuje všechny konvence. A eh, potom eh, panu Vistesenovi bych řekl, že je na vás, na vašem výboru, koho sem pozvete. A předávám slovo své kolegyně. Děkuji. Já chápu, že probíhá debata o pravidlech pro slučování rodin. Mít svou rodinu u sebe, to je nesmírně důležité i pro uprchlíky. O tom samozřejmě nepanují žádné pochyby. Nicméně domnívám se, že je důležité podívat se na to, jak e, to vypadá, protože pokud přijdete do Dánska jako e, konvenční uprchlík nebo jako člověk, který byl persekuovaný, tak platí stejná pravidla pro slučování rodin, která platila vždycky. To znamená, že sloučení musí proběhnout co nejrychleji a v Dánsku má takový člověk dočasnou e, ochranu jak už jsem zmínila ve svém v úvodu. Jedná se o zhruba 20%. To, to beru teď čísla z loňského roku. A v takovém případě je zapotřebí trochu počkat, než může být rodina sloučena. Důležité je, jestli je člověk osobně persekuovaný, nebo jestli je konvenční uprchlík, anebo jestli není persekuovaný Potom tu zazněly obecné otázky o tom, jak se Dánsko může, nemůže chovat k žadatelům o azyl a jaké ti to mají práva. Když člověk přijde do Dánska, tak dostane bydlení, dostane lékařskou péči, kterou potřebuje, dostane také možnost účastnit se e, aktivit v přijímacích centrech, pokud například někdo chce se naučit dánsky co nejdříve, tak je mu to umožněno. Dostanou tedy vše, co potřebují, plus menší kapesné. Podle mého názoru s uprchlíky, kteří přicházejí do Dánska, zacházíme dobře. A pak tu padla otázka týkající se zabavování majetku situace je taková, že máme rovnocenost mezi dánskými občany a žadateli o azyl. a to je součástí tedy modelu sociálního státu, který v Dánsku máme. Tam máme princip ten, že kdo se může zaopatřit sám, ten to musí udělat. To platí pro dánské občany a už dnes to platí i pro azylanty. A tak je to od 90. let 20. století. Máme uh, určité hranice pro hotovost, kterou můžeme vnést do země 10 tisíc dánských korun, 1300 euro v hotovosti. Cokoliv nad tuto částku je možno zabavit, případně eh, jakoukoliv cenost, která překračuje svou hodnotou 10 tisíc dánských korun nebo 1300 euro. To je stejná hranice, která platí pro dánské občany, eh, pokud chtějí dostávat sociální dávky. Tedy to je podpora, to, je, to jsou nároky na podporu pro Dánsku. Ta pravidla jsou přesně stejná. Pokud například máme rodinu o dvou dospělých a třech dětech, pak ta, je, pak ta hranice činí 10 tisíc dánských korun na osobu. je to tedy částka jak v hotovosti, tak v cených předmětech. Potom jste se ptali na ty předměty s citovou hodnotou. Pokud něco má citovou hodnotu, například snubní prsten nebo poslední věc, kterou jste dostali od svých rodičů, eh, to jsou předměty, které samozřejmě mají velkou hodnotu a takové se nezabavují. Potom jste se ptali na to, jak naplňujeme mezinárodní úmluvy. A my nad tím samozřejmě velice pečlivě uvažujeme a zabýváme se tím, ale domníváme se, že máme velice pádné argumenty pro to domnívat se, že naše ustanovení jsou sločitelné s článkem 8 umluvy o lidských právech, pokud jde o e, rodinná práva imigrantů. Jde tedy o to, že se předpokládá, že potřeba ochrany bude dočasná po dobu tří let a e, povolení pobytu se dává vždy z roku na rok, takže tady e, jde o lidi, kteří mají dočasnou ochranu a ti, kdo přijdou do Dánska a dostanou buď ochranu na základě osobní persekuce, anebo co přijdou jako, e, osobní uprch, jako konvenční uprchlíci, pro ty platí jiná pravidla. Je tedy důležité věnovat pozornost tomu, nebo jeden řečník hovořil o tom, že pokud by na světě byl mír, pak by tyto problémy neexistovaly. Žijeme samozřejmě v globalizovaném světě, kde informace jsou zadarmo a je velice lehké se stěhovat a v takovém případě bude docházet k migračním tokům. Stěhování národů, tomu někteří říkají, já s tím souhlasím a je, přiruse, je přirozené, že se o tom mnoho diskutuje v evropských zemích. Není to pouze e, otázka světového míru nebo absence světového míru. Protože v těchto letech probíhá stěhování národů. A všechny země k tomu musí zaujmout nějaké stanovisko. Děkuji. A já bych to nyní mohla udělat takto. Je eh, velice jasné, že ne všichni, kdo si přejí hovořit, se dostanou ke slovu. Ale eh, Vážení kolegové, pokud mi pomůžete a omezíte se každý na jednu minutu, pak může proběhnout další kolo e, řečníků ze všech politických frakcí. Takže tak to bude, velice se omlouvám, ale takový je náš časový rámec. Takže prosím, omezte se na jednu minutu a potom stihneme další kolo otázek i poté odpovědí. Za EPP paní Koradca Bild. Děkuji, paní předsedající, vážení ministři. Řekli jste, že potřebujeme společnou evropskou migrační politiku, což velice vítám. A ptám se vás, jak to chcete udělat protože my bychom samozřejmě si přáli, aby byl větší dialog mezi Švédskem a Dánskem tak jak eh, je to tradiční v severském světě, abychom opravdu dodržovali nejvyšší hodnoty humanitární důstojnosti. A i když eh, není samozřejmě eh, úplný balíček k azylu v souvislosti s umluvou, tak doufám, že se vyřeší otázka Schengenu. Určitě uslyšíte takové, jako jsem já, kdo budou velice usilovat o plné obnovení eh, svobody pohybu. Doufám, že, budete, že tady bude také efekt domina. A samozřejmě, že se přijímají národní rozhodnutí a proto bych vás chtěla žádat, abyste dělali více. A chtěla bych se zeptat, jak je na tom také s Dánsko s financováním Evropské, eh, Mezinárodní agentury OSN. Děkuji, pane paní předsedající. Já bych také chtěla ministrům poděkovat, že se sem dostavili, protože je velice důležité, abychom dostali přímé informace a ne zprostředkované přes média a jinak. Já jsem z Estonska, což je země ze stejného regionu. Musíme si uvědomit, že to, co děláte v Dánsku, okamžitě se stává normou i pro ostatní v regionu a i na vzdálenějších místech. Čili to, co děláte, z toho se teď opravdu stává něco jako společný jmenovatel. Není to jenom problém eh, Dánska. Mám pět otázek, velice konkrétních. Nejprve ohledně slučování eh, rodin a práv dětí pokud například eh, přijde tatínek s batoletem, bude matka, ne, ne, nebude mít možnost matka se k ním připojit další tři roky. A pak jsou tady problémy, které jsou E, spojeny s tím, kuda, jak směrovat tyhle lidi. Máte nějaké informace o struktuře uprchlíků, pokud jde příjmu, profesí a tak dále. Třetí otázka. E, jestli hovoříme o proporcionálnosti v běžném světě, takové věci, jako smartfony a počítače se součástí totožností. To není prostě majetek. Jak tohle budete řešit? Čtvrtá otázka, trh práce. To eh, je ale to nejdůležitější. Je pravda, že přístup na trh práce je to nejdůležitější, takže jak chcete zajistit přístup na trh práce těchto lidí, aby se mohli vydělat? Děkuji. Eh, děkuji. Já mám jenom dvě velice konkrétní otázky, eh, které se týkají kontextu celé téhle věci. Nejprve bych se chtěl zeptat, kolik osob eh, přišlo do Dánska v posledních letech. Nevím, jestli můžete to vyčíslit pro poslední desetiletí nebo dvě desetiletí nebo za posledních patnáct let eh, toho, tedy za to, to, od začátku tohoto století. A moje druhá otázka, kolik za tu dobu osob získalo dánské občanství? a nebo eh, ať už to bylo na základě naturalizace, anebo že na to, že přijeli vlastně jako děti, nebo děti, které už se narodily Eh, rodičům v Dánsku, na děti se narodili v Dánsku a rodiče nebyli ještě, neměli občana. Kdybychom tohle věděli, tak bychom si mohli udělat lepší představu o vaší situaci. Ale každopádně vám děkuji za informace, které jste nám dali, protože zajisté budeme o tom eh, o tom lépe diskutovat, když nám tady vláda předložila své stanovisko. Děkuji. Please paní Intveld. Děkuji paní předsedající. Chci přivítat eh, paní ministrině i pana ministra eh, Dánského království. Je velice dobře, že tady jste s námi. Mám eh, několik krátkých otázek. Jak definujete citovou hodnotu? Pokud někdo cestuje tisíce kilometrů a riskuje život, tak snad každý objekt, který má sebou, je pro něj objekt s velkou citovou hodnotou, jinak by ho asi neměl. A pak eh, jaké náklady E, jsou potom e, vlastně hrazeny e, z toho, co se odebere těm uprchlíkům. Nebylo by mnohem lacinější a levnější u všech, pro všechny země, kdyby měli společnou, zem, společnou politiku, než aby odebírali jednotlivě uprchlíkům peníze a majetek. Srovnání s dánskými občany vůbec nerozumím, protože ta tady je to nesrovnatelné. Ti lidé mají přece možnost pracovat a jsou na tom úplně jinak. A závěrem, paní eh, předsedající, co dělá dánská vláda proto, aby tlačila na přijetí společné, skutečné eh, evropské politiky a zabránila tomuto úprku směrem dolů a zhoršování situace. Děkuji. Paní Bjork je další, prosím. Děkuji jak už tu eh, řekli další kolegové, pak tu hrají roli odpovědi všech zemí na uprchlickou krizi. A je zapotřebí vytvořit koalici a vytvořit evropské řešení, eh, kde musíme vytyčit jasné hranice lidských práv a důstojnosti. Eh, severské země, včetně Švédska, musí splňovat mezinárodní právo. A e, já se dívám s hrůzou na to, jak nepřátelsky k uprchlíkům se staví politika. Podívejme se na slučování rodin. Jakou lidskou hodnotu tady stavíme do popředí? To je, e, v podstatě říkáme, že jejich děti mají menší hodnotu než naše. To takže všechny instituce, které, které pracují s lidskými právy, se pletou, anebo je to tak, že vykašlete na to, co tyto instituce si myslí? Podle mého názoru v tomto parlamentu, ale i v různých členských státech musíme zastavit tyto projekty v pravý čas. Já doufám, že se to nestane normou v severské uprchlické politice. Děkuji, paní Valero. Děkuji vám. E, já bych chtěla na úvod souhlasit s tím, co řekli mi kolegové, zejména ze Švédska. I já se stydím za nové zákony, které zavedlo Švédsko. E, je smutné, že jedna země udělala chybu a druhá země nyní taky udělala chybu, jenže dvě chyby dohromady nedají správný krok, ale naopak dvojitou chybu e, takže pouze, ty, kdo, pouze ti, kdo jsou osobně persekuovaní, mají právo na azyl. Podíváme-li se ale na tuto kategorii, tak všichni prchají před válkou, takže nejsou to lidé, kteří jsou osobně persekuovaní v takovém případě, ale jsou eh, v kategorii eh, alternativní potřeba ochrany. Co s nimi děláte? To jsou lidé, kteří prchají před strašlivými činy v Sýrii a další. Jsou to prchající děti a vy řeknete, nebyli osobně persekuovaní, protože ta ta bomba nemířila přímo na ně, když šli na tržiště. Ale je to válka, která postihuje všechny. To potom není osobní persekuce. Co tedy děláte s těmi, kteří prchají před válkou? Ti obvykle nespadají do kategorie eh, obe, o osobně persekuovaných uprchlíků. Děkuji. Paní Wimbergson. Děkuji za slovo a děkuji za to, že jste sem přišli. Vy jste na úvod říkali, že ten, kdo se od sebe může postarat sám, to má udělat. Na tom sice není nic divného. Když já přijdu do Dánska nebo do Švédska a mám určitý majedek, dejme tomu nad 10 tisíc dánských korun, tak je jasné, že ty peníze použiju na svou obživu. Když to, použ- když to srovnám se Švédy nebo Dány, tak pokud přijdu do těžké životní situace, například přijdu o práci, věci, eh, tak například mám auto, které lze prodat za 10 tisíc dánských korun, prodám to. Nedostanu žádné sociální dávky, prodám auto. O to tady jde, takže budeme diskriminovat dánské a švédské občany tak, abychom mohli nechat majetek azylantům. Podle mého názoru děláte naprosto správně a myslím si, že Švédsko by mělo napodobit vaše kroky. Uh, eh, Mr. Voigt, please. Paní Vojt, prosím. Pan Vojt. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, naši hosté eh, vlastně dneska vůbec eh, nemuseli děkovat za to, že jsem směli přijít, protože jsem byli předvoláni. A dneska jsme se měli předvolat také německou vládu, protože ona nese zodpovědnost za to, že Schengen a Dublin jsou v podstatě mimo provoz Ehm, e, e, kdo má své vlastní prostředky, tak by e, měl za sebe platit. Podobné řešení máme v Německu pro studenty, ti dostávají podporu od vlády a nakonec vlastně student, až začne pracovat, tak tu půjčku vrací, tuto podporu vrací. Já nevím, jestli by se migrantům nemělo nabídnout něco podobného, zacházet s nimi podobně jako s vlastními lidmi. A mě by zajímalo, zdali máte nějaká čísla o těch 21 tisících třech stech azylantech, kolik z nich již bylo podrobeno této konfiskaci majetku, jak vysoká eh, majetková hodnota to je a je to opravdu tolik peněz, že to pomůže k tomu, aby byly pokryty ty obrovské náklady, které touto migrační vlnou vznikají. Děkuji. Thank you. Well, děkuji. Tak teď je to na vás, eh, zástupci dánské vlády, prosím, abyste se pokusili se vyjádřit velmi stručně. Jenom dvě minutky zbývají, pak už máme hlasovat. Takže eh, je ještě malinko času, ale už nám doba dochází. Paní předsedající, Paní předsedající, já se pokusím být co nejstručnější. Jednak opravdu děkujeme vám za všechny otázky i komentáře, děkujeme těm, kteří eh, nám vyslovili podporu, ale děkujeme i těm, kteří s námi nesouhlasí. Děkujeme vám za tento dialog. Byla to příležitost eh, vyjasnit určité věci a říci, eh, jak, jaká je situace. Paní Bild, my chceme mít společný postup na vnějších hranicích hranicích. My chceme, aby eh, i v zemích za našimi hranicemi se něco dělalo proto, aby ti, kteří eh, odtud utíkali, aby tam mohli zůstat. Eh, my samozřejmě i příští týden na konferenci podpoříme společný evropský přístup k řešení těchto problémů a k řešení konfliktů, které jsou příčinou té migrační vlny. 100 milionů eur jsme vynaložili minulý rok Eh, na to, abychom podpořili opatření, která eh, by mohly, mohla zamezit eh, migraci. My jsme vynaložili 1,5 miliardu na humanitární pomoc v posledních eh, letech a v příštím roce eh, to bude 245 milionů eur na humanitární pomoc z dánského rozpočtu. To, je, to jsou obrovské částky. Eh, a pak tady zaznělo race to the bottom, to nám bylo vytýkáno. My jsme ale v situaci, kdy hledáme řešení, které zvládne nejlépe celé společenství. Ale samozřejmě každá země musí přijít s takovými pravidly, sestry, která se k ní hodí, která jsou v souladu s její státní organizací. E, to je v našem případě e, severský sociální stát. Já bych se ráda vyjádřila k tomu, co jsme um, tady slyšeli a k těm otázkám. Například otázce toho, jakým způsobem se uh, určuje ta citová či osobní hodnota nějakého předmětu. Eh, to jsou samozřejmě eh, výpovědi těch uprchlíků, těch žadatelů o azyl, který nám řeknou, tento prsten má pro mě velký význam a potom samozřejmě my to aspekt eh, akceptujeme a při, eventuálně se to dá prověřit ještě soudem. Azylant to může napadnout u soudu. Nebo jste tady mluvili o telefonech. Telefony si samozřejmě tito lidé smartfony mohou ponechat. Dále se tady hovořilo o slučování rodin a pravidlech pro slučování rodin. E, tady bych ráda e, řekla, že jsou tři různé kategorie. Jednak jsou to osoby, které jsou osobně pronásledovány. E, to jsou lidé, kteří, pro které platí dosavadní pravidla a mezinárodní úmluvy při slučování rodin. A pak je tady ale skupina lidí, která má jenom dočasnou ochranu a tam slučujeme rodiny, eh, až budeme slučovat rodiny až později. To je určitá skupina lidí, eh, které ti představovali v loňském roce 20%. Jsou to lidé, kteří získali u nás eh, dočasnou ochranu a je to 20% ze všech uprchlíků. Ti spadají do této skupiny a pro ně se odkládá sloučení rodiny na pozdější dobu. Já jsem naslouchala i vašim kritickým slovům velmi pozorně. My jsme si zaznamenali všechny vaše otázky, vzali jsme je na vědomí a doufáme, že, eh, jsme, mm, že se nám podařilo naše návrhy vám důkladně vysvětlit a srozumitelně vysvětlit. Ráda bych ale zdůraznila, že eh, jsme přesvědčeni absolutně o tom, že samozřejmě mezinárodní úmluvy dodržujeme. Dodržujeme všechny mezinárodní úmluvy, které jsme jako Dánsko eh, podepsali. A také jsem, vím, že jsou tady velké závažné argumenty, které eh, nás vedou k tomu, že eh, věci řešíme tak, jak je řešíme, například co se týká slučování rodin. A jenom závěrem ještě bych chtěla říci, že tři čtvrtiny eh, dánc Dánska, eh, dánského parlamentu eh, bude eh, hlasovat zítra pro tento návrh. Jsou to čtyři největší frakce, které mm, budou hlasovat pro tento návrh zítra. Takže je to opravdu z politického hlediska věc široké podpory a to jsem vám ještě chtěla sdělit když to srovnávám s Evropským parlamentem. Já už teď nemohu dát slovo nikomu. E, jakou máte faktickou připomínku, tak prosím. Paní předsedkyně, musím říct, že tato údajná rozprava, která teď tady proběhla, je e, pravděpodobně ten nejskandálnější e, příklad neúcty k Evropskému parlamentu. Za hodinu 20 jste pár, na pár vteřin dala slovo několika e, řečníkům. Nedošlo k žádné výměně názorů, nedošlo k žádné rozpravě, nedošlo dokonce ani k žádnému dialogu e, i když tady byla z jedné strany dobrá vůle, je to skutečně skandální. Slyšel jsem odpovědi ministry, ministrů. Tyto odpovědi nás v žádném případě neuspokojují. Jsou v přímém flagrantním rozporu se smlouvami a s evropskými hodnotami. E, já jsem opravdu vysoce pobouřen. Jednu věc bych rád řekl. Nejsem systematicky proti tomu, aby se e, vzali, e, aby se, dejme tomu, odebrávaly věci a tak dále, ale ono se tady vůbec neodpovědělo na otázku, co je citovou hodnotou. Nikdo na to neodpověděl. Budou to hodnotit policisté přímo v terénu a tak dále. Jsem skutečně skandalizován a je pro mě ostudou, že jsem byl součástí eh, tady toho údajného, eh, roz, eh, údajné rozpravy. Bylo to simulakrum. Já vím, paní místo předsedkyně, že to není, že to není příjemné. Ne, nejste ráda, když se mluví o Maďarsku, když se mluví o Polsku a dnes nejste ráda, že se mluví o Dánsku. Jste z toho nesvá, ale to je prostě tak. Je to v rozporu s tím, co tady my představujeme. To, co jste zorganizovala, není demokratické demokratickou rozpravou. Není to demokratickou rozpravou. Běžte ven. I Skon, skončete, prosím tak můžete odejít ze sálu. Můžete odejít ze sálu. Paní Wilström, paní Wikström, já vás žádám jako koordinátorku, abyste prosím zkusila svého kolegu sklidnit. Toto je, nes, eh, to je skutečně bezprecedentní a neuvěřitelné. Já vás žádám jako koordinátorku, abyste sklidnila svého kolegu. Prosím, okamžitě. Takže teď musím uzavřít toto jednání. E, předsedu e, uvědomím o výsledku tohoto jednání a e, potom e, to celé dáme na jednání koordinátorů, kteří budou moci rozhodnout. Chci ještě jednou poděkovat ministrům za to, že se zúčastnili e, našeho zasedání. Já tady nedělám ten časový harmonogram, já nerozhoduji, co bude na pořadu jednání, teď musíme hlasovat. Máme tady kolegy kvůli hlasování. Děkuji vám ještě jednou za účast a budeme pokračovat za minutu. colleagues who have to leave the room should we have to continue. We have Kolegové, prosím eh, ty, kteří potřebují opustit tuto místnost, aby tak učinili, abychom mohli pokračovat, protože dneska máme schůze až do 7 hodin do večera. Tím se dostáváme k hlasování. Dovolte mi, abych vás požádala, abyste znovu zaujali svá místa. please? No. Prosím. Okay, I continue. Budeme pokračovat. Přecházíme k dalšímu bodu, eh, což je přistoupení Chorvatska k umluvě o ochraně finančních zájmů evropských společenství a eh, ptám se pana Zvěchovského, jakožto zpravodaje, zda si přeje slovo, pokud ne, pak můžeme okamžitě přikročit k hlasování, je to jenom jedno hlasování a hlasovat budeme elektronicky. Doufám, že máte sebou všechny své hlasovací karty. Tak prosím, hlasujte. And now, now I open the vote. A teď eh, končím hlasování. Teď zahajuji hlasování. Prosím, zahajuji Teď končím hlasování. Hlasování skončilo, 51 hlasů bylo proti, dva, pa, promiňte, pro, dva, eh, jeden se zdržel, dva byli proti, čili můžeme poblahopřát panu Zdechovskému. A nyní přecházíme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a bude to prezentace eh, Agentury Evropské unie pro základní práva. Je to zpráva o sledování spravodajskými e, službami záruky základních práv a nápravné prostředky v Evropské unie. E, počkáme tedy, než se e, řečník sadí. Prosím.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 Eh, prosím pana O'Flaherty, aby se ujal slova. Je to poprvé, kdy budete vystupovat v tomto výboru, ve výboru LIBEV, jakožto ředitel Agentury Evropské unie pro základní práva. Vítám vás tady a přeji vám úspěšnou práci a také úspěšnou spolupráci s námi Práva, kterou eh, nám předložíte, eh, byla provedena na požadav, na žádost v parlamentu, bylo to na základě usnesení z parlamentu z roku 2014 a e, zpráva o sledování služebem je občanů. Čili teď budete mít slovo vy a poté e, budou mít ostatní členové nebo členové parlamentu možnost se vyjádřit. Prosím, pane Auflaerte. Mnohokrát děkuji, eh, paní předsedající, vážení členové výboru. Je mi obrovským potěšením, že zde mohu být s vámi. Možná si vzpomenete, že poslední příležitost, kdy jsem tady byl, eh, pro mě byla mm, méně příjemná a proto jsem velice rád, že zase začínáme tady spolupracovat. Mám tady kolegu Marian Outimera, který eh, provedl velkou ehm, práci na sestavení této zprávy a on se ke mně laskavě připomněl, při, připojil, pokud eh, při zodpovídání dotazů budou třeba jeho technické znalosti. Já chci dnes předložit právo FRA o sledování spravodajskými službami záruky základních práv a nápravné prostředky v Evropské unii. Jsem velice rád, že mohu prezentovat tuto eh, zprávu eh, na první, při první příležitosti, kdy jsem tady, protože je vlastně vaše, protože právě parlament výbor žádal o tuto zprávu a agentura byla velice ráda, že se mohla ujmout této práce a provést výzkum o tom, jak se dodržují základní práva v souvislosti s rozsáhlým sledováním. Tato zpráva byla vypracována zpracována, než jsem se ujel úřadu. A proto mohu říci věc, která by možná nebyla jinak vhodná pro ředitele, ale já jsem si to pořádně přečetla a myslím si, že je to dobrý příspěvek pro to, abychom ty klíčové otázky dobře pochopili. Je to něco úplně nového v tom smyslu, jak eh, se tady provádí průzkum členských států jejich legislativního rámce. A pak je možné vrhnout světlo také na mezery, nedostatky, na oblasti, kde je třeba eh, dále pracovat. Proto vám velice doporučuji tento dokument, protože pro vaši důležitou práci má význam. Kontext této zprávy samozřejmě je, jsou ta odhalení Snowdena, která eh, vedla k velkému rozruchu na celém světě a o tom, do jaké míry je ochrana osobních údajů ohrožena. Eh, v roce 2014 březnu tento výbor sám si provedl vyšetřování a žádal, aby se nejenom skoncovalo s tím tímto sledováním, ale byla také nastavena určitá cestovní mapa. To se nám bylo to jak je to naléhavé, protože se stále opakovaly, několikrát opakovaly teroristické útoky v roce 2015 a to si eh, vyžádalo odezvu zase nebo ehm, sledování eh, a proto v souvislosti s tím ochrana základních práv Eh, zase je na pořadu dne, protože si uvědomujeme, jak těžké je to mít v rovnováze. V rovnováze. Eh, loni v říjnu zase tento výbor vyjádřil obavu, že se udělalo příliš málo, aby se chránila legitimní práva lidí v kontextu eh, sledování ve velkém měřítku. A my, jakožto agentura pro základní práva, jsme pro vás tuto práci udělali. A jsme velmi přesvědčeni, že ochrana základních práv a boj proti terorismu, to jsou dvě stránky stejné mince. A je to otázka otázka, jak to správně vyvážit na základě zákona. Teď rychle k té zprávě. Analýza se zabývala třemi konkrétními zájemně propojenými otázkami. Za prvé právní zárámec, eh, který tím se řídí sledování pravodejskými službami. Za druhé, které eh, systémy nezávislého a efektivního dohledu jsou zavedeny, aby se dodržovala práv, povinnosti základních práv a jaké jsou nápravné po, pro prostředky pro osoby, individuální osoby, pokud mají pocit, že jejich základní práva jsou porušována. Tady není nic nového, když řeknu, že na začátku se tedy zase uvádí rámec, mezinárodní rámec ochrany lidských práv. Podíváme se na listinu, na evropské nástroje a nástroje organizace Spojených národů. Máme tedy velice významné eh, ochranné prostředky pro právo na soukromí, na vyjadřování, na ochranu údajů. Za druhé, je naprosto nepochybné, že dohled eh, Ehm, se dotýká těchto eh, práv. Samozřejmě, že není možné, aby eh, sledování vůbec nebylo, ale dotýká se toho. A proto e, se musíme podívat, do jaké míry dohled e, je proporcionální, nezbytný a e, adekvátní. A nakonec musíme si také proskoumat legitimitu těch sledovacích akcí, které skutečně můžeme říci jsou zapotřebí v zájmu národní bezpečnosti. Jasný závěr z naší práce je takový, že rozhodně jedna velikost jaksi nesedí všem. Každý členský stát si své spravodajské služby organizuje sám a jsou velké rozdíly, čili rozsah, úkoly, to se velice eh, liší a to je zajímavé eh, nejenom samo o sobě, ale také je to tak obtížnější komparativní analýza. Podívám se na některé naše hlavní závěry. My jsme zjistili, což najdete v té zprávě, že kromě Portugalska a Cypru všechny členské státy Evropské unie a mají právní základ, která upravuje eh, cílené sledování, které je zaměřené na konkrétní osoby. Plus k tomu, plus členských států Francie, Německo, Nizozemí, Švédsko a Spojené království mají podrobné zákony ohledně podmínk, kdy se může používat také zpravodajské služby, eh, které které nejprve najdou data a podle toho pak hledají ten cíl. A protože jenom pět států upravuje právně jasně tyto spravodajské činnosti. Znamená to, že jenom tyto členské státy sledují, dělají takovou tu spravodajskou činnost, to znamená, že nejprve hledají ta data a posléze teprve eh, hledají osoby. To je také ke zvážení i parlamentu. Podíváme se na dohled. Kdo provádí dohled, to je nad sledováním. To je velmi důležité. Za prvé tady je rámec, který musí zaručit, že eh, dohled se provádí legálně. A za druhé, pak tady musí být dobrý systém dohledu, zase, aby ti, kdo sledují, byli eventuálně povoláni k odpovědnosti. A pak to také usnadňuje cestu eh, k nápravným prostředkům pro oběti nelegálního sledování. A dobře fungující systém dohledu může být dobrým také zdrojem informací pro sledovací systémy, když je to samozřejmě ve velice obtížném kontextu. Pak je třeba zajistit také odpovědnost pravodajských služeb, aby dobře používali své kompetence. A zase tady jsou rozdíly mezi členskými státy. Najdeme různé příklady dohledu, které dělají buď eh, všech parlament, soudy, eh, expertní orgány, eh, včetně orgánů pro ochranu údajů. Někde to dělají všechny, někde některé v různých kombinacích. To všechno všechno najdete v té zprávě. Nicméně jsou tady určité mezery zcela zjevné, které eh, také osvětlila, ozřejmila tato zpráva. Irsko, Molto, Balta, Finsko a Portugalsko například nemají žádný parlamentní dohled. Kypr, Řecko a Švédsko nemají specializované výbory, které by se zabývaly spravodajskými službami. A tam, kde takové výbory existují, což je v těch ostatních členských státech, tak ne všechny mají neomezený přístup k tady utajovaným informacím a tudíž eh, mají překážky v tom, aby mohli plně vykonávat své funkce specializované dohledové orgány také mohou mít překážky při svém fungování a e, totiž třeba mají omezené e, expertní zdroje, nezávislost nebo kompetence. Pak jsou tady dobré praxe, příklady, například nový francouzský zákon o spravodajských službách, který má zajistit e, technickou kompetenci odborných orgánů. Úřady pro ochranu údajů v sedmi členských státech mají stejné pravomoce vůči spravodajským službám jako vůči ostatním státním organizacím, kde kontrolují data. A ve 12 členských státech nemají vůbec žádné kompetence vůči spravodajským službám. A zase výbor a tento parlament možná se tím budou dále zabývat. Pokud je o eventuální dobré praxe, v Itálii úřad pro ochranu údajů a spravodajské služby eh, mají eh, koordinované memorandum porozumění a podle toho se vypracovávají jejich úlohy. Jak zajistit legálnost? Eh, Eh, sledování. Například vyžádat si eh, před, eh, předběžný souhlas příslušného orgánu v 17 členských státech prokurátoři a nebo soudci ta cílená dohled schvalují. Pokud jde o ten druhý způsob zpravodajských služb, tak zase v některých členských státech, například v Německu a ve Švédsku, se tím zabývají soudy a zase možná je to ke zvážení, protože je tady někde legislativní mezera, pokud jde o tuto spravodajskou činnost, která není konkrétně napřed cílena na osoby, ale vychází ze sběru dat. A za dru- nakonec by bylo pro nás důležité, abychom viděli, jak nedávný roz- rozsudek eh, Evropského soudního dvora, byl to případ s Maďarskem, se obrazí eh, v národní praxi, protože ten rozsudek také vychází z vašeho vlastního usnesení tohoto parlamentu z března 2014 eh, a je třeba tedy, aby členské státy bojovaly proti terorismu, ale podle toho rozsudku musí vždycky také zajistit příslušné pojistky, aby se zabránilo zneužití zadlužování. Konkrétně Soudní dvůr pokládá za nepřijatelnou absenci prosouzení toho, zda, za za, po zachycování komunikací bylo proporcionální a nezbytné. Nakonec bych se chtěl podívat na otázku nápravných prostředků. Složitost eh, otázky, kam se obracet eh, o pomoc, eh, znesnadňuje situaci obětem. A e, je to o to obtížnější, že je tady mnoho utajovaného, což je někdy nevyhnutelné, ale samozřejmě, že e, pak tato tajuplnost spravodajských služeb, to dále obětem zneseně právní základ ve všech členských státech umožňuje například omezování přístupu k informacím tam, kde je hrozba pro národní bezpečnost. Ale rychle bych řekl k tomu, že agentura pro základní práva ne tady konkrétně nekritizuje důvěrnost informací v rámci národního sledování, ale musíme spíše neustále zkoumat, zda omezení jsou nezbytná, proporcionální a e, zákonná a zda je to opravdu v zájmu bez, státní bezpečnosti. Pak je tady další obtíž, pokud je o návravné prostředky. Mnohé nikoliv soudnické e, orgány, které mají za úkol podporovat, nemají dostatečné expertní zdroje, aby se zabývaly spravodajskými oblastmi, nemají také dostatečné kompetence, nemají možnost ani přístupu k materiálům a, a jenom polovina členských států má takové takovéto orgány, které mají rozhodovací pravomoci. Totiž tady máte zprávu, takhle vám je prezentuji. Já jsem se jenom malinko dotkl bohatství informací, které tady jsou. Je to velice důležité a zasluhuje si to velikou eh, pozornost nejenom tohoto váženého výboru, ale v Evropě vůbec. A nakonec bych chtěl naznačit, jaké budeme mít další kroky. My totiž jsme to ještě nedodělali, protože přihlížíme eh, k eh, podstatě vaší žádosti. Prozatím analýza e, ukázala, že je třeba, aby tady byly jasné přístupné zákony, pojistky a adekvátní způsob dohledu za sledováním jednotlivců, ale musí to být doplněno něčím dalším a to už začínáme dělat. Musí tady být také výzkum přímo v terénu, jak se ty zákony uplatňují. To je jenom polovina, když víme, jak vypadá zákon. Druhá polovina, jak se vypadá v praxi. Za tímto účelem eh, provádíme eh, pohovory se představiteli eh, vlád, nevládních organizací, parlamentů, novinářů, se soukromým sektorem a navštěvujeme také sedm členských států, nebo navštívíme v nejbližších měsících dnešní Belgii, Německo, Itálii, Německo, Švédsko, Itálii a Spojené království. A v roce 2017 už vám budeme schopni dát spojenou analýzu, kde bude je sociální, legální obrazek toho, jak zákony vypadají a jak se uplatňují v praxi. A nakonec, vážení členové výboru, bych vám chtěla říci, že právě proto nám tato agentura, vám tato agentura může velice pomáhat, že není žádný jiný subjekt, který by vám mohl dát eh, eh, legální analýzu a plus vám poskytne i sociální obrázek toho, jak to chodí v terénu. Proto jsem velice rád, že jste se obrátili na nás žádostí o tuto zprávu a určitě naše agentura je přímo dychtivá, eh, abyste měli na nás takové požadavky i v budoucnosti, protože vaše požadavky nám vlastně umožňují dělat to, co po nás chtěla Evropská unie, když naši agenturu vytvořila. Tím vám velice děkuji, těším se na vaše otázky a teď eh, mu požádám, když, eh, respektive pokud budete mít dotazy, které já nezodpovím, zodpoví můj kolega Mario. Děkuji. Děkuji a teď dáme slovo kolegům, kteří žádali o slovo. Pan Kojon jako první. Děkuji paní předsedající. Děkuji vám za tuto zprávu. Myslím si, že je velmi dobře koncipována a je to oblast, kde má teď Evropská unie své pravomoce jsou tady samozřejmě také pravomoce národních států, ale rozhodně se jedná o oblast, kde bychom měli a mohli vyměňovat si ty nejlepší možné postupy a lépe si eh, vysvětlovat, co jedni a druzí děláme. Když se na to tak dívám, tak vlastně jde o dvě základní věci. Pravomoce a dohled, dozorové orgány. Co se pravomocí týče, tak eh, ta studie je skutečně velmi dobře napsaná, musím vám k tomu poblahopřát ještě jednou. A ohledně těch eh, dozorovacích orgánů, tak tam si myslím, že nastávají ty největší problémy. Například, vy jste řekl, že Portugalsko je zemí, která nemá dohled z hlediska parlamentu, ze strany parlamentu. Je to z technického hlediska pravda. Nicméně máme tady experty, kteří jsou voleni. E, je to tým tří osob osob, eh, kteří jsou voleni právě eh, parlamentem eh, a zhošťují se tohoto úkolu. Takže je to tak. Pak jsou tady další případy. Jsou tady dva členské státy, kde existuje soudní pravomoc přijmout rozhodnutí v případě, že je, dejme tomu, nějaký nějaký ten It doesn't matter if those warrant... Eh, nějaké to sledování legální či není. Ale eh, moje otázka v tomto případě zní, kdo má právo eh, vlastně jmenovat ten dozorovací orgán a jakou bude mít potom kapacitu. Pokud parlament potřebuje pouze 50 hlasů na to, aby e, zvolil e, dozorovací orgán či dvě třetiny hlasů, tak samozřejmě práva menšin jsou e, dobře chráněna, dobře respektována při požadavku dvou třetin a ne pouze poloviny 50%. A jsou tady některé země, kde existuje dozor, eh, dohled ze strany parlamentu, ale tam jsou třeba členové parlamentu jmenováni vládou. Takže vlastně nemůžete říct eh, ve skutečnosti, že to je parlamentní dohled, protože to je vlastně prodloužená ruka eh, vlády. A abych to teď dokončil, paní předsedkyně, Eh, velice rád bych viděl eh, tabulku takovou, jako je například na straně 52, případně na straně 49 vaší zprávy eh, s touto otázkou. Co jsou záruky nezávislosti buď té soudní, buď toho soudního dohledu, či parlamentnímu dohledu? Kdo je, eh, kdo má právo na to vlastně stanovovat eh, ty, kteří budou eh, provádět dohled, protože tady se jedná o legitimitu, o skutečně důstojný dohled a ne o prodloužené roky jiných orgánů. Děkuji, paní Zipel, prosím. Vielen Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych ráda především poděkovala za tu zprávu a je samozřejmě už v principu práce této agentury, že se z těch zpráv jak si odvíjejí eh, celá množství otázek, která je třeba řešit na politické úrovni. Já bych ráda zmínila několik důležitých otázek a vy jste je zmínil také. Eh, je tady rozdíl mezi teorií a praxí. Eh, my to nemá, nezažili jsme to jenom v případě NSA, která má obrovské množství kompetencí a přesto je překročila, ale zažíváme to i v našich, u našich vlastních služeb a je samozřejmě velice těžké zvažovat, eh, jak si hledat ty rozdíly mezi tím, co je psáno a co se děje v praxi. Pak bych měla ještě jednu konkrétní otázku. Jaké jsou úkoly tajných služeb? My mluvíme vždy eh, o zajišťování eh, práva, bezpečnosti, ale ale eh, co se týče těchto různých, eh, různých úloh, eh, tak tady vlastně se nedá mluvit o společném prostoru práva a bezpečnosti. Zajímalo by mě, jestli jste toho názoru, že by bylo dobré podívat se na tajné služby z hlediska možnosti společných pravidel. Když přestože mluvíme o národní bezpečnosti, tak eh, eh, přeci oni nejednají jenom na národní úrovni, oni si vyměňují informace, týkají se jejich činnosti vždy i e, občanů e, ostatních států. E, co se týče parlamentní kontroly, tady e, samozřejmě nechci reagovat na všechno, co jste zmínil vy a co zmínili kolegové přede mnou, ale myslím, že tady e, my, Evropský parlament, máme problém, protože eh, naše kontrol, náš kontrolní orgán, eh, který dostává všechny naše tajné eh, dokumenty a přeskoumává je, tady si myslím, že i v této oblasti máme na celoevropské úrovni problém, který musíme vyřešit. Já si myslím také, eh, že když mluvíme o různých definicích eh, eh, činnosti tajných služeb, je třeba, abychom se dopracovali nějakých společných pravidel protože eh, pak ještě, eh, jak mohu, otázka, eh, jak mohu vznést nějakou námitku, tak přeci musím nejprve zjistit, že mi, že mi vznikla nějaká škoda, že jsem byla poškozena nějakou činností tajných služeb, ale mm, pokud mi to nikdo neřekne, jak, já se o tom nemusím vůbec dozvědět. Čili tady vidím také problém v oblasti Eh, tedy případného eh, opravného nebo nápravného prostředku. Jinak z té vaší zprávy eh, vyplývá celá řada dobrých aspektů. Budu ráda, když budete ve své práci pokračovat a určitě bude důležité i v budoucnosti se zamýšlet nad tím, jaké máme možnosti my ovlivňovat národní legislativy, pokud eh, by šlo například o změny v oblasti činnosti tajných služeb. Děkuji, pan Kirchhoff, vy další, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Budu velice stručný. Jak víme, ve většině zemí existují E, právní rámce, které upravují otázku e, toho sledování, e, které provádí tajné služby. Jde o naši bezpečnost jednotlivců a také o bezpečnost Evropy jako celku a toto je záležitost vysoce významná a ten, to sledování k tomu patří. Já bych se chtěla zeptat na jednu věc. V případě, že eh, pokud by bylo nutné k nějak, eh, eh, aby nastal nějaký opravný prostředek, a teď dejme tomu hovoříme o těch institucionálních orgánech členských států, tak si myslím, že celá ta otázka charakteru obchodního užívání údajů a rozsahu tohoto užívání e, nepřiměřeným způsobem je něco, na co musíme stále myslet a proti tomu by měly existovat opravné prostředky. Chtěl bych říct, že tady je veliký nepoměr mezi členskými zeměmi v Evropě, ohledně toho, jakým způsobem je možné k té nápravě dospět a také e, do jaké míry existuje profesní expertíza, jak co se týče e, v profesi samotné, tak především v oblasti justice, proto aby bylo možno řešit některé z komplexnějších otázek, které se toho sledování týkají obecně. Některé e, státy mají takovou situaci, že v případě, že není možné vyhovět námitce jednotlivce, eh, tak eh, soudce, eh, soudy mají možnost tyto věci řešit jiným způsobem, ale je to velice citlivá záležitost, je to určitý nepoměr, který musíme řešit. Ve většině zemí existuje něco. Něco, co umožňuje skutečnou nápravu, řešení skutečných námitek. Ale samozřejmě, když se pak díváme na e, mezinárodní či e, situace, či situace s přeshraničním prvkem, tak to do toho nespadá. A do toho e, zdá se právě by mohla vstoupit Evropská agentura a je to otázka i určité komparability toho, jak vlastně se ty námitky uplatňují, jak se řeší. Jistě existují tady různé přístupy k bezpečnosti, různé právní systémy. Chci říct, že zprávu podporuji, ale myslím také, že třeba, aby agentura agentura teď pracovala ještě usilovněji, e, tak, aby e, bylo možno zajistit, že ve vhodných situacích se evropským občanům dostane za dosti učení. Děkuji, paní Ernst. Já, ich to etwas verwirrt, aber alles gut. E, zunächst auf einmal Dobře, já bych vám chtěla především poděkovat za vaši zprávu. Myslím, že je ta zpráva velice důležitá a Eh, ty příští kroky, které jste navrhl, ty mně přijdou úžasné. Přesně takhle by se mělo postupovat, přesně takhle se do toho musíme pustit a myslím si, že to bude ještě zajímavější, nežli to, co jste předložili dnes. Eh, já bych eh, se ráda zeptala, co vlastně dělají tajné služby co je, jsou jejich povinnosti, co dělat musí a co nemusí. Eh, my máme mm, to hlavní heslo, to je národní bezpečnost a vždycky se tím zaklínáme, zvyšujeme úroveň eh, národní bezpečnosti, vybavujeme zpravodajské služby stále většími kompetencemi, aby stále více a více chránili naši národní bezpečnost. Já chci od vás vědět, jestli je možné v době propojení tajných služeb vůbec mluvit o národní bezpečnosti. Jak si vlastně představujete ten problém, eh, že vlastně eh, je problém, eh, což je problém náš, je to kontrolovatelnost těchto služeb? To je první otázka. A druhá otázka, ta se týká samozřejmě dohledu, dozoru. My máme v Německu samozřejmě dohledové orgány, ale když se na to podíváme, tak je to nakonec tak, že oni nemají k dispozici informace. Není jasné, že dostanou na stůl opravdu všechny dokumenty. Nebo když dostanou dokumenty, tak je tam spousta míst vyčerněných. A přesně takhle se to děje, zrovna tak tady v parlamentu, takže my nemáme vůbec žádnou možnost nahlédnout do těch dokumentů nebo jenom na nějaké náhodně eh, vybrané eh, nebo dostaneme se náhodou eh, díky whistleblowerům k nějakým informacím, čili na tom bychom měli zapracovat, abychom eh, tady mohli eh, dosáhnout nějaké změny. Eh, já osobně pochybuji o tom, že tajné služby jsou vůbec kontrolovatelné, ale určitě bychom tímto směrem měli zapracovat. Eh, další věc, celá ta právní problematika, eh, právo na žalobu, právo na odvolání, eh, týká se mě to, byl jsem vlastně nějak poškozen a kdy, jak jsem byl poškozen, kde jsem byl poškozen. Otázka práv občanů, skutečné informace o tom, co se mě týká, jak se mě to týká. Jak, jak Jaký by tady měl být návrh, jak podpořit práva občanů? To je moje otázka. Děkuji. Děkuji, paní Gomez. Ano, já vám také děkuji za tuto zprávu a děkuji za osvětlení situace v mé zemi v Portugalsku, protože podle mého názoru to je perverzní na základě těch, no, nebo jménem těch, kteří říkají, že se chtějí poučit z minulosti, my jsme samozřejmě měli eh, tajnou službu, která byla v podstatě politická policie, e, ta není v Portugalsku regulovaná. E, aktivita zpravodajské služby se neomezuje pouze na, na dohled. A vy ve zprávě říkáte, že neexistuje žádný demokratický dohled nad tajnými službami a v tom spočívá ta perverznost. Nedávno e, proběhl pokus a ten byl zamítnut. A je to poměrně znepokojivé, protože to znamená, že vlastně neexistuje demokratický dohled. To je naprosto perverzní. My teď máme u soudu soudu případ, kdy bývalý ředitel tajné služby využíval své vy, využíval té situace, že neexistovala demokratická, do, do, do, demokratický dohled, využíval k, toho ke špehování soukromých firm a informace potom prodával. Je to případ, který se u soudu projednává. On samozřejmě říká, že že, že, že vlastně tady, tady docházelo k jednání v naprosté, naprosto protiprávní. Takže já nemůžu akceptovat, že to není evropská kompetence, že je to národní kompetence. Tady jde o základní lidská práva evropských občanů. Nejenom v mé zemi, ale každého, kdo je nějak napojený na mou zemi. Každý takový je ohrožen. To se nedá jen tak přehlížet. Já z toho vidím náš národní parlament, samozřejmě. A jak už správně říkal Carlos Coelho, který údajně vykonává nějaký demokratický dohled nad tajnou službou. Nicméně víme, že to vůbec nefunguje. Kromě toho neexistuje soudní kontrola nad akcemi, které by mohly být nutné pro tajnou službu. Pokud jde o odposlechy, Neexistuje tedy soudní dohled, neexistuje ani demokratický dohled. A podle mého názoru nejde, abychom říkali, my s tím nemáme nic společného, to spadá do národních kompetencí. Já vám děkuji za tuto zprávu a myslím si, že je povinností tohoto parlamentu tuto zprávu vzít a poslat ji do členských států, zejména do těch, které mají instituce jako u nás, aby parlamenty zareagovaly a něco podnikly, protože takhle to nejde dál. Tohle porušuje nejen základní práva našich občanů, ale v podstatě zmrzačuje efektivitu a důvěryhodnost našich spravodajských služeb, a to v době, kdy je potřebujeme více než kdy jindy. Děkuji, paní Lauristin. Děkuji, paní předsedající. I já bych chtěla poděkovat za tuto zprávu, která je nesmírně důležitá, zejména pro země, jako je ta moje bohužel, kde neexistuje příležitost k tomu, aby parlament měl nějaký dohled na spravodajské služby a jejich dohledy a sledování a podobně. Podle mého názoru je jasné všem, že e, boj za demokracii, boj proti autoritářským tendencím, boj s pozůstatky diktatury sovětské i nesovětské. To všechno by mělo obsahovat právo občana na opravné prostředky v případě, že je sledován jeho právo na informace a konkrétní národní e, orgány dohledu, parlamentní nebo jiné. A ten obrázek, který tady předestíráte, v podstatě ukazuje různé situace občanů v různých členských státech, pokud jde o ochranu základních práv a je hlavní, že ten obrázek je jasný, e, faktografický a jasně je tady vidět, ve kterých zemích e, tyto ta, ta situace není taková, jaká by měla být. Není tedy snadné říci, že všude je to takto. Bezpečnostní služby jsou všude stejné, nikdo do toho nemůže zasahovat, ale teď už máme jasný přehled e, situací a jejich rozdílů. My musíme tedy pokročit ve všech věcech týkajících se opravných prostředků a parlamentních dohledů, tak aby ve všech členských státech existoval efektivní systém, který by chránil základní práva občanů, a to i vůči spravodajským službám. Děkuji. Já chci také poděkovat za předložení této zprávy, která se mně docela líbí, ale vlastně je to jenom eh, takové, mm, takový začátek, eh, protože důležité otázky mm, se mi zdá ta zpráva nezodpovídá. Jednak eh, pro mě je zajímavá jedna věc. Samozřejmě máme mm, masové sledování díky technologickému vývoji ale e, zároveň musíme zvážit, když se podíváme na článek 5 úmluvy o lidských právech nebo článek 6 e, charty e, lidských práv, Eh, tak tam se mluví vždycky o svobodě a bezpečnosti. Každý má právo na svobodu a bezpečnost a to je určité rozhraní a mně by se líbilo, když bychom eh, lépe zvažovali, jak je to s tímto rozhraním, abychom řekli, co vlastně potřebuju proto, a abych eh, dal svým občanům vytvořil určitou bezpečnost pro své občany a k tomu asi musíme v této technologické éře eh, říci, a kdy informace jsou alfou a omegou boje proti teroru, kriminalitě eh, a tak dále. Ale kde je tam to rozhraní, eh, kde musíme říci, tak ale tady už to, jak si se dotýká základních práv. Máme tady různé definice národní bezpečnosti, které Ehm, která se mu, jejíž pojetí se může geograficky, historicky a tak dále lišit. A proto eh, by bylo dobré vědět, jestli vůbec je možné na evropské úrovni eh, vytvořit jednotnou strukturu, či mít nějakou jednotnou úroveň. Eh, potom úlohy těchto služeb, o tom se tady už mluvilo. Eh, a důležité je, eh, když se díváme na úlohy tajných služeb v Evropě, jestli jsme si všimli něčeho, kde bychom řekli, tohle je ale protiprávní, nebo tohle už zachází příliš daleko. Zdali už známe takovéto prvky. A dobré by mě připadalo také to, když bychom měli takový nějaký katalog eh, jaksi pojistek, kde bychom řekli, tohle jsou minimální standardy eh, naš, v našem evropském regionu a to ostatní už je jaksi eh, nad rámec, tomu bychom řekli nice to have, ale není to nutné, čili nějaký katalog základních nutných požadavků. Děkuji paní Spinelli. Já bych chtěla nejprve poděkovat autorům zprávy a panu eh, Flajery Timu a položit otázku. Vy jste řekl, že je třeba ustavit určité záruky, aby nedocházelo k přehnatům, k špatným krokům. A já bych chtěla vědět, jak postupuje eh, se eh, po právní stránce v případě, že k takovému přehmatu dojde, eh, že dojde ke zneužití. A pak je tady ještě jedna otázka, která mi leží na srdci. Jsem ráda, že se o tom ostatně ve vaší zprávě hovoří. Říkáte, že je třeba dodržovat dohled ze strany parlamentu. Hovoříte také o parlamentním schromáždění Rady Evropy eh, v tom smyslu, eh, že eh, informátoři musí být eh, chráněni. Eh, to je něco, co mi hodně eh, leží na srdci. Velice lituji, že takováto silná prohlášení nezazněla také z úst představitelů Evropské unie, že se v tomto směru takto výrazně vyjádřila pouze Rada Evropy, i když parlament v jednom svém usnesení o nich mluví. Chtěla bych se zeptat, na následující věc. Jaké záruky, jaké možnosti tady existují, e, které máte k dispozici, aby se e, tyto e, informátory podařilo chránit. Protože v současné době v jednotlivých státech tito lidé jsou stále předmětem určitého opovržení, je s nimi zacházeno jako ze špiony, E, například člověk, který e, který e, přišel s aférou LuxLeaks, Snowden a další, to nema, neměli vůbec lehké. Snowden nakonec nalezl útočiště až v Rusku a zatím se mu nepodařilo dostat azyl v některé z evropských zemí. Takže bych ráda věděla, zda tady jsou určité země, které jsou velice striktní vůči eh, těmto lidem, anebo celá Unie, která zatím nedospěla k jednotnému stanovisku. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, mně jde o to, co v té zprávě chybí. Ta zpráva je velmi eh, důkladně udělaná. Vy jste sám říkal, že Eh, jste měl eh, rád, eh, radost, že můžete tuto tematiku zpracovat, ale v otázce právnosti, legálnosti a sledování, tam jsou určité věci nedořešené. Eh, já jsem to zmiňoval eh, eh, nedávno v debatě, když tady byli zástupci MI5, MI6 a mluvilo se o tom, že je to politické rozhodnutí a že k tomu nemůže nic říci. Ale vy také nejste německý státní občan, vy snad nejste vázán mlčenlivostí a já se chci zeptat, v Německu máme zákon, který který eh, vlastně částečně eh, trvá na základě eh, jaksi následnictví po dohodě 2 plus 4. Je tady určité rozhradí týkající se nebo požadavek, aby německá vláda vytvořila určité rozhraní, které dá k dispozici, kterým dá k dispozici přístup americkým a britským eh, tajným službám. Ale americká tajná služba nepodléhá německému, eh, promiňte, evropskému dohledu, žádné instituci. Takže ve skutečnosti je to tak, že na základě této smlouvy, které, eh, kterou můžeme nalézt ve sbírce zákonu z roku 1990, 90 a bude platit až do roku 2099. A když si uvědomím, že zahraniční tajné služby mají právo a také ho využívají, Eh, odposlechnout miliardy telefonických hovorů. Eh, je tady celá řada e-mailových kontaktů, datových přenosů, miliardy eh, telefonických hovorů, miliardy dat, miliardy e-mailů, které jsou kontrolovány a nikdo není schopen, není tady nad tím žádný dohled. Sintfeld, please. Intveld. Sofie. Já se toho za stolik um, ptát nemohu, protože jsem tu nebyla na úvod, ale jednu otázku mám. E, záruky a občanská práva, to není nic absolutního. Vždycky se musí proti něčemu vymezit a to je samozřejmě otázka nutnosti a přiměřenosti e, toho Eh, sledování a toho eh, eh, dozoru obecně. Bývalý ředitel NSA, světového šampiona v tomto oboru, přišel s takovým prohlášením ve sněmovně Lordu, že E, toto je činnost, která není snad úplně zbytečná, ale není tas tak užitečná, jak si řada lidí myslí, že může být často i kontraproduktivní, takže si myslím, že ty záruky by možná mohly být trochu vyšší, než jsou, ne, aby se to dostalo do nějaké rovnováhy. Předsedkyně, děkuji, takže tím asi uh, máme veškerý seznam řečníku vyčerpán. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně a pokusím se odpovědět na e, řadu otázek a kolega se e, ještě připojí, aby dodal nějaké další podrobnější informace, které třeba nebudu mít. Pan Coelho se ptal na ty dozorovací orgány a zmínil konkrétní situaci Portugalska skutečnost, že tady není parlamentní dohled. E, my jsme ve zprávě právě zdůraznili, že tady prostě není jedno řešení, které by bylo vhodné pro všechny. A e, ta konfigurace toho dozorového mechanismu prostě funguje, dejme tomu, v jedné zemi, ale nedá se jen tak automaticky převést do země druhé. A to je právě druhá část naše studie, e, které, kde se chceme zabývat tím, kde může to či ono fungovat, ale kde naopak vůbec ne. A když eh, bych se teď měl eh, eh, ještě něco k panu Koelovi. On říká, že bychom se měli zabývat i otázkou nezávislosti těch dozorčích orgánů. To je velice, velice vhodné. Budeme to mít na zřeteli v druhé části studie. Pan Sipel, jak řešit úkoly tajných služeb a otázku výměny informací? já eh, musím říct, že eh, naše agentura pro základní eh, práva má prostě určité omezení, máme kapacitu se prostě zapojit do určitých věcí, ale otázka výměny informací mezi tajnými službami, to prostě nejsme schopni nějakým způsobem pokrývat a také dostáváme v tomto směru různé požadavky, Otázka prvky eh, dohledu a ne fyziognomie těch tajných služeb. Eh, pan Kirkop eh, zmínil několik bodů z kraje zmínil, že je tady legislativní rámec pro dozor členských státech, ale já chci připomenout, že náš výzkum prokázal, že ano, existuje eh, cíl, eh, že tady existuje dohled nad eh, cíleným sledováním, ale ne spravodajskou činností, ale ne nad necílenou. A co se týče e, jeho připomínky, že tady ohledně těch nápravných e, prostředků existuje velice nerovná situace ve členských státech, tak to můžeme jenom potvrdit a právě v druhé části e, studie se chceme zabývat i tímto aspektem a vy pak budete moci vidět, zdali a jak se určitý model z jednoho členského státu může aplikovat v členském státu jiném ale zatím ještě k tomu nemáme e, všechny poznatky pohromadě. Řečník hovoří trochu mimo mikrofon. Um, no, už je to lepší. E, tak, otázka národní bezpečnosti. Eh, to zmínilo několik poslankyň a poslanců. Ano, to je zajímavé. Můžeme tady mít eh, vlastně nějakou panevropskou, celoevropskou standardizovanou definici evropské bezpečnosti. To eh, je pravděpodobně úplně nemožné vypracovat. Musím říct, že 8 let jsem se zabýval tímto tématem ve výboru pro lidská práva v OSN a prostě jsme nakonec opustili pokus vytvořit takovouto definici, protože e, ty e, bezpečnostní hrozby se neustále proměňují. Ten horizont bezpečnostních hrozeb se strašlivě rychle proměňuje, takže je nemožné nějakou takovouto definici vytvořit. Samozřejmě e, je zapotřebí se zabývat tím, jak které záruky fungují v kterém kontextu. Jsem velice vděčný paní Gomez za to, jak přivítala tuto zprávu a jak se o ní také pozitivně vyjádřili další poslankyně a poslanci a také za návrh, aby se e, tyto, e, tato zpráva dostala k co nejširšímu e, okruhu institucí a jednotlivců. My to našimi styčnými Eh, organizacemi vytvoř, eh, určitě zajistíme. A v roce 2016 chceme mít samozřejmě větší a větší dopad, takže toto je eh, návrh, který budeme brát velice vážně. A pan poslanec Vos. Tato zpráva, řekl bych, je jenom začátek, to jste sám řekl. Máme další práci v druhé fázi, jak si myslím, se nám podaří vám poskytnout ta hrubá eh, data alespoň eh, pokud, eh, na základě kterých by bylo možné už potom zpracovávat dobrou politiku a myslím si, že by tady měl být pojistek minimálních standardů a pojistek. To budeme mít na zřeteli pro tu druhou fázi. Paní Spinelli, i ona přispěla velice hodnotným příspěvkem. Otázka informátorů, to je velmi zajímavé a jak ti mohou být lépe chráněni. A vidíme, jestli se tomu bude moci více věnovat v té druhé fázi. Protože to není něco, co by přímo zapadalo do kontextu přehledu legislativy, ale do jaké míry se to eh, vejde do toho rámce, který jste ohraničili svým požadavkem a naším mandátem, pak to budeme sledovat, protože je to zajímavý. Nikoli v poslední řadě protože naše agentura je velice eh, přesvědčena, že je třeba chránit tyto informátory proto, abychom měli živ, životaschopné, úctyhodné demokratické státy. Paní Inkvalc eh, se dotkla eh, zkoušky nutnosti a eh, uměrnosti, přiměřenosti. Já už jsem se zmiňoval o tom, jak eh, děláme takovou to zkoušku legálnosti nutnosti, nutnosti a proporcionálnosti a také nutnosti dovolávat se státní bezpečnosti. Nemyslím si, že my můžeme přímo vyhodnocovat kvalitu sledování. E, tak slyšel, zaslyšel jsem také vystoupení v britském parlamentu, pokud je o to masové sledování. A zase myslím si, že to už přesahuje mandát naší agentury, abychom dělali kvalitativní test dohled, navíc toho, ke kterému není přístup ale mohu vás ujistit, že velmi souhlasíme s tím, že je důležité, aby tady takový text byl a aby rámce byly na národní úrovni, aby se takové zkoušky dělali pravidelně. A teď bych požádal s vaším dovolením kolegu, aby něco dodal. Ale prosím vás, abyste to zkrátil, protože my máme ještě další dva podvody, které jsou vlastně napojené i ten, na ten váš. Tak prosím, děkuji, paní předsedkyně. Já to vyřídím velice rychle, protože si myslím, že obecně už byly zodpovězeny otázky jenom dva body. Mnozí poslanci hovořili o nápravných prostředcích. A pochopitelně, že to byl jeden část vašeho požadavku na nás, že máme proskoumat ty nápravné prostředky, které existují. Paní Benely bych řekl, že to je vůbec klíčový eh, aspekt. Eh, eh, pokud tedy dojde k nějakému zneužití, má ta osoba možnost se dovolání. Nejedná se jenom o cílevé spravodajské činnosti, ale i ty necílené. A právě tady je hrozně těžké zavést mechanismus nápravných prostředků. Ale zase je tady důležitý rozsudek soudního dvora a ten nám možná dá vedení pro vytvoření Eh, takovýchto prostředků, takového mechanismu nejenom ucílených, ale i necílených činností. Pak je tady otázka, kterou jsme se tolik snad eh, nezabývali, ale budeme se tím víc zabývali v příští fázi. To je otázka, dohledu na výměnu zpravodajských informací mezi jednotlivými službami protože právě tady často eh, existují velké mezery v národní legislativě a vy jste se o tom také zmínili ve vašem požadavku eh, dotazu, který jste nám adresovali a budeme se tím zabývat. Stručně řečeno, důležité je toto. Eh, provádíme teď pohovory v celé řadě členských států a myslím si, že na základě toho, vám potom předložíme informace o e, legislativním rámci, a to snad může být alespoň vodítkem pro zákonodárce, e, kteří se budou dále snažit reformovat národní e, právní základy. Ano, a teď okamžitě přejdu k dalšímu bodu na našem pořadu jednání, protože máme strašně málo času. A je to vlastně bod, který se také týká agentury pro základní práva. Eh, čili děkuji vám mnohokrát a eh, Teď budeme mít eh, zprávy o síti agentů působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních eh, věcí, které má to zvýšit vlastně eh, koordinaci mezi těmito agenturami, protože se střídají ve vedení této sítě. A například teď to budou Maďarsko přebírat na rok 2016, takže já bych nejprve poprosila pana Gurkova, kterého tímto vítám, aby nám něco řekl o hlavních oblastech činnosti a výsledcích této sítě v roce 2015 a pak dám slovo opět panu Oslahertovi, aby nám přednesl informace o hlavních prioritních oblastech v roce 2016. Takže prosím, pane Garkové, já vás tady vítám a požádám vás, abyste se okamžitě ujal slova a abyste přednesl zprávu o vašich hlavních eh, oblastech činnosti. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobré odpoledne všem. Je mi velkým potěšením být zde a moci vám v nasledujících několika minutách poskytnout klíčové informace o síti Agentur pro spravedlnost a vnitro. Tato síť vznikla v roce 2011 a od té doby se vyvinula ve velice praktický nástroj a platformu pro spolupráci mezi agenturami spravedlnosti a vnitra. A to s cílem zvýšit přidanou hodnotu těchto agentur pro členské státy. V roce 2015 síť ustanovila čtyři priority kterými se hodlá zabývat a které vycházejí z výzev, které stojí před Evropskou unii. Těmito prioritami bylo zejména eh, posílit eh, faktograficky podložené vstupy pro politický dialog, průběžně udržovat operační aktivity eh, jednotlivých agentur v souladu s mnohostrannými prioritami členských států, eh, posílit vnější komunikaci eh, sítě a v neposlední řadě zvýšit viditelnost agentur pro spravedlnost a vnitro ve vztahu k evropským institucím a veřejnosti. Všechny tyto čtyři priority Ehm, měli za cíl rozšířit a dále rozvinout praktický eh, přínos těchto agentur při implementaci relevantních politik a podporovat členské státy, které čelí nepředvídaným problémům, jako jsou hrozby terorismu a migrace. Myslím, že zpráva eh, byla eh, dodána vašemu výboru, takže nebudu opakovat všechno, co v ní je, ale chtěl bych zdůraznit, že výsledky, ke kterým tato síť přispěla, měly velice praktický a mnohostranný účel a přispěly k eh, plnění evropských priorit. Uvedu několik příkladů. Nejprve eh, chtěl bych začít s tou nejviditelnější iniciativou loňského roku. Eh, to byl pilotní projekt inteligentních hranic a eh, ten probíhal v době, kdy EU e Líza měla předsednictví, ale byl, bylo to vlastně byl to produkt spolupráce čtyř agentur FRA, která přispěla značnou technologickou základnou, také Europolu a dále na základě iniciativy Eurojustu e, síť vyvinula e, rejstřík nástrojů, které jsou k dispozici v oblasti spravedlnosti a vnitra na podporu boje proti zahraničním bojovníkům. Síť agentur, zejména pět agentur z této sítě, se zapojila od samého začátku do plánování a implementace konceptu hotspotů, eh, který je nyní jedním z nejdůležitějších nástrojů v migrační politice Evropy. Eh, EULISA, Frontex a eh, EASO spustili v Řecku další pilotní projekt, který usiloval o e, praktická řešení z technického a operačního hlediska na zlepšení efektivity implementace hotspotů. Značné úsilí bylo také vloženo do budování kapacit a do školení. E, za minulý rok byl spuštěn projekt společného řízení hranic, bylo také dále posíl, byla posílena policijní spolupráce a e, šengenské nařízení. To všechno mělo řešit praktické potřeby členských států při řešení teroristických hrozeb e, a migračního tlaku a e, svých národních priorit. Ten seznam by mohl pokračovat dále, ale už tlačí čas a zajímavější bude debata o tom, co se zatím stalo špatně a co dobře. Takže eh, ještě závěrem. Je důležité zdůraznit, že spolupráce mezi agenturami pro spravedlnost a vnitro eh, byla a bude důležitým faktorem při eh, dodávání praktických výsledků a reakcí na současné hrozby, před kterými stojí Evropská unie jako celek. A v tomto ohledu jsem si vědom, nebo chovám důvěru v to, že v výsledkem v roce 2016 bude další navázání na práci z roku 2015 pod předsednictvím agentury FRA. A v neposlední řadě, abychom mohli čelit současným hrozbám v oblasti migrace, a terorismu je silně zapotřebí interoperability standardů a synergií na technické a operační úrovni. A v tomto ohledu agentury pro spravedlnost a vnitro mají mnoho zkušeností a znalostí a jsou odhodlány pokračovat v proaktivním přístupu k efektivním a časově No, dobře načasovaným eh, reakcím. Děkuji a rád odpovím na otázky. Děkuji, pane Garkové, a nyní dám slovo panu O'Flahertymu eh, za FRA, která přebírá předsednictví. Velice nás tedy zajímá, jaké budou vaše klíčové priority v nadcházejícím období. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení poslanci výboru, chtěl bych říci hned na úvod, že e, si velice vážíme úsilí EU Liza a jejího ředitele Kruma Garkova, e, který vedl tuto agenturu a celou síť v roce 2015. My tedy budeme kráčet ve šlep jejich EU Liza v tom smyslu, e, že budeme navazovat na její práci. Je to několik osob, osobních poznámek bych chtěl říci. Za prvé, koordinace a vytváření sítí je naprosto kritická záležitost. Pokud nebudeme spolupracovat, tak řídit zhruba 40 suverénních subjektů by bylo velice náročné. My samozřejmě budeme čelit vaší kritice ale musíme zapojovat společnou e, aktivitu. Naše síť kontaktů Agentur pro spravedlnost a vnitro je nesmírně důležitá pro plnění výsledků, které od nás očekávají členské státy a e, evropští občané. Eh, zejména je to důležité z hlediska základních práv, protože agentura pro základní práva má za úkol poskytovat podporu v oblasti, jejíž samotná povaha je horizontální. Eh, základní práva nemohou existovat sama o sobě. Ta jsou přítomná ve všech akcích všech institucí a všech agentur. A proto, kdybychom nebyli součástí sítě agentur pro spravedlnost a vnitro, pak bychom nemohli plnit část našich úkolů. E, podle mého názoru, e, já, já jsem viděl hodnotu této sítě za posledních deset dnů. Já jsem navštívil hotspoty v Itálii a v Řecku na ostrovech Lesbos, e, Lampedusa a Sicílie a získal jsem povědomí o tom, jak FRA může lépe podporovat své evropské partnery terénu, aby zajistila, že základní práva při našich eh, akcích a v hotspotech jsou dodržována. A nejen na mě udělalo hluboký dojem, čeho už dosáhlo EASO a Frontex a další agentury. Ale viděl jsem, jak je nezbytně nutné, abychom všichni spolupracovali, chceme-li zrealizovat důležitou, tuto důležitou iniciativu, kterou jsou hotspoty. Takže ten smysl toho všeho se mi v živých barvách připomněl v posledních deseti dnech. Vy už jste od ředitele EULISA slyšeli, že jsme v rámci e, sítě pro spravedlnost a vnitro přinášeli výsledky například v pilotním projektu inteligentních hranic. A FRA měla to potěšení účastnit se tohoto projektu eh, prostřednictvím malého průzkumu veřejného mínění mezi eh, občany eh, třetích zemí, pokud jde o základní práva na hraničních přechodech. Data z tohoto průzkumu byla velice užitečná politikům a také EU e LISA při kalibraci technického rámce vyvíjených opatření Jaký tedy bude důraz v roce 2016? Bude existovat sedm priorit, ale nebojte se, nebudu o nich hovořit nijak dlouho, pouze se o nich zmíním ve stručnosti. Jak už patrně víte, musíme posílit naši spolupráci v kontextu Evropské agentury pro migraci. Ta problematika je obrovská. Pan Garkov už se zmínil o hotspotech těch jsem ještě stále plný, nedávno jsem se od tamtud vrátil. Tam existuje mnoho problémů, ale nejen tam, ale i šířejí v otázce eh, osvědčených praktik a eh, příprav eh, na evropské a národní úrovni. Dále podpora Evropské komise při přípravě různých posouzení dopadu, které budou předcházet legislativním návrhům a tak dále. Druhou prioritní oblastí je Evropská agenda bezpečnosti a boj proti eh, závažné trestné činnosti a organizovanému zločinu. Tady mám na mysli zejména obchod s lidmi, kde je zapotřebí zrevidovat současnou evropskou strategii pro vymícení obchodu s lidmi. Dále eh, opatření eh, sociálního začlenění, včetně perspektivy genderové rovnosti a základních práv. Další ohnisko našeho zájmu bude poskytování podpory evropským členským státům, abychom tak mohli přispět evropskému politickému cyklu na boj proti organizovaným zločineckým sítím, které pašují migranty. A třetí prioritní oblastí, která je zejména drahá agentuře FRA, je samozřejmě eh, no, opětovné zaměření na základní práva v politikách a iniciativách všech ad iniciativ v oblastech spravedlnosti, vnitra a genderové rovnosti. Tady těžíme z naší spolupráce s občanskou společností. Všechny naše agentury budou paralelně pracovat na tom, aby základní práva byla všudy přítomná v celém sektoru spravedlnosti a vnitra. To jsou tedy hlavní priority na rok 2016. To byly ty tři hlavní. A k těm bych přidal ještě čtyři další velice užitečné priority e, pro celou koordinovanou rodinu agentur. Je to, jsou to praktické nejpraktičtější věci, které zvýší naši efektivitu. E, za prvé, koordinace a výměna informací, včetně informací o IT a kyberbezpečnosti. E, tady máme bohaté množství zkušeností v našich agenturách, které si musíme vzájemně vyměňovat. Za druhé, je zapotřebí posílit naši síť agentur a její mezinárodní vztahy, tak abychom se mohli vzájemně podporovat a navazovat mezinárodní vazby, které byly na operační úrovni navázány, abychom mohli vykonávat svůj mandát. Pak je tu e, ještě otázka komunikace. Tady všichni můžeme pracovat e, e, lépe a tvrději na zviditelňování naší práce. Můžeme se vzájemně podporovat, abychom zajistili, že naše výsledky budou viditelnější a proto budou mít silnější dopad. A konečně pak je tu otázka školství. Samozřejmě tady bude eh, velký prostor pro spolupráci v rámci sítě Agentur pro spravedlnosti a vnitro. Jeden, jedno z témat, která, které je relevantní pro naše agentury a které by skýtalo příležitosti pro školení, jsou například zločiny z nesnášenlivosti, ochrana obětí, monitorování nuceného návratu, nediskriminační etnické profilování, genderová rovnost, práva dětí a e, školení hodnotitelů Schengenu. Ve všech těchto tematických oblastech pracujeme už nyní a zkoumáme možnosti, jak přinést e, hmatatelné výsledky v roce 2016. A tím se dostávám k dalším krokům. E, nejprve v březnu agentura FRA bude pořádat workshop na téma e, toho, jak agentury spravedlnosti a vnitra zlepšují dopad naší práce, pokud jde o oběti závažný a or, závažných a organizovaných zločinů. Tento workshop pomůže zmapovat osvědčené postupy v této kritické oblasti a je to jeden příklad eh, různých aktivit, které se chystají v roce 2016. Eh, samozřejmě, jako vždycky, o výsledcích aktivit budeme podávat zprávu prostřednictvím takové tabulky, která bude eh, aktualizována v roce 2016 tak, abyste měli tvrdá data o pokroku, ke kterému došlo za předsednictví agentury FRA. Já vám moc děkuji. Máme dvě žádosti o slovo. Paní Gomez, prosím. Děkuji. Jenom dvě rychlé otázky. Na pana Gurkova. Za se pracuje, tedy pracuje se v oblasti um, řešení informačních technologií a kyberbezpečnosti. Se schopné, schopní takto zjišťovat kritickou infrastrukturu systémového charakteru na evropské úrovni. Dělá se něco takového v této oblasti, nejenom to zjistit, ale pak to také chránit. A druhá otázka je na pana O'Flartyho. Myslíte si, že v rámci těch priorit, které se tady nastínil, že ten závod ke dnu, který vede dánská vláda tou svojí politikou, kterou jsme zrovna teď projednávali. Budete se tomu také věnovat, paní Spinale? Děkuji. Já mám dotaz na pana O'Flahertyho a týká se to těch hotspotů protože já se tomu už dlouho velmi pozorně věnuji a ochraně základních práv, zejména um, tam, kde dochází k transformaci eh, takového hotspotu vlastně na eh, zadržovací středisko. A říkal jste, že jste byl v Řecku a že jste byl v Itálii. A já jsem e, Italka, nedávno jsme byli také na ostrově Lesbos a já bych vám byla moc vděčná, kdybyste mě mohl něco říci o vašich dojmech. Můžete mi říci, co jste tam shledali, jaké jsou problémy základních práv, které by se daly lépe řešit. A prosím vás také, abyste nebyl příliš diplomatický, až budete odpovídat. Děkuji, paní Spinelli. Takže eh, prosím, dávám slovo hostům, nejprve panu Gurkovi. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud je o kybernetickou bezpečnost, paní Gome se ptala. Cílem této sítě je napomáhat spolupráci a výměně zkušeností a osvědčených praxí agentur při provádění jejich mandátu. Čili my jsme se konkrétně nezabývali ochranou kritické infrastruktury, ale ty osvědčené praxe, které byly předměnou výměn, tak to samozřejmě se dá využít rovněž eh, pro lepší ochranu klíčové infrastruktury, pokud samozřejmě agentura nebo celá síť bude mít za úkol eh, přispívat i v této oblasti. Prosím, pane Auflarty, mnohokrát děkuji. Já jsem dostal eh, dvě obtížné otázky paní předsedající, nejprve paní Gomez vy máte velice úzce zaměřenou specifickou otázku a naše síť agentur eh, v oblasti spravedlivé a vnitřních záležitostí působí v oblasti společných zájmů pro tyto agentury. Proto já nejsem schopen teď posoudit, zda eh, by ta otázka, kterou se zmínila, byla také předmětem společné angažovanosti. Pokud jde o agenturu pro základní práva, jak je výboru velice dobře známo, my nejsme monitorovací agentura, my nemáme e, mandát k tomu, abychom prováděli šetření nebo vyšetřování konkrétního členského státu. My samozřejmě sledujeme velice podrobně situaci v oblasti základních práv v Evropě a poskytujeme vám nástroje, mimochodem i svoji výroční zprávou, abyste si mohli dělat vlastní závěry. A e, když se podíváte na konkrétní situaci, náš mandát nám brání v e, konkrétní konkrétnější angažovanosti, byť byste si to možná přáli, ale můžeme vám dát alespoň nástroje a data, která jsou v tomto kontextu cená. Teď se dostávám k tomu, eh, na co se ptala paní Spinale, Hotspoty. Já bych chtěl nejprve říci toto a promiňte, že jsem přece jenom diplomatický. Já jsem mi samozřejmě nenavštěvoval tato hotspoty v rámci monitoringu. Já na této misi jsem si chtěl lépe ujasnit, jak my, naše agentura, můžeme pomáhat našim partnerům Evropské unie, aby oni odváděli svoji práci. To bylo cílem té návštěvy. Já mohu vyslovit několik obecných poznámek. Za prvé, zjistil jsem, že existuje skutečná ochota posilovat rámce pro ochranu základních práv průřezu evropských agentur. Hovořili jsme se zástupci členských států a je to upřímná poznámka a opravdová je tam ochota, přičemž situace se velice rychle vyvíjí. A je tady jasný pocit, že máme jenom malou příležitost, než zase přijde jarní počasí a kdy zase pruce začnou narůstat už bez toho velká čísla migrantů přes Středozemní moře. V tomto směru naše agentura spolu s EASO, Frontexem a dalšími agenturami bude zkoumat možnosti, jak je lépe podporovat nástroje výcvikem, vyvracováním protokolů eh, pro ochranu základních práv. A Tolik asi eh, jsem schopen k tomu dnes říci, omlouvám se, ale jsem si velmi vědom toho, že my jsme tam jeli za konkrétním úkolem a v rámci, jenom v tomto rámci můžeme činit nějaké závěry. Já vám oběma moc děkuji a přeji vám úspěšnou spolupráci v nadcházejícím roce a děkuji, že jste se dostavili na schůze našeho výboru. A teď eh, přejdeme k dalšímu bodu a bude to bod 8 a je to zpráva o pokroku v provádění, eh, provádění protidrogové strategie EU na období 2013 až 20 a protidrogového akčního plánu na období 2013 až 2016. Komise přednese svou zprávu a já bych tedy požádala paní Sipalu, aby se ujala slova a pak se e, členové výboru budou moci k tomu vyjádřit. Prosím, paní Sipala, děkuji, děkuji paní předsedající za pozvání komise, aby předložila zde tuto zprávu. Bude to krátká prezentace a pokud to budete pokládání za, zakládat pokládat za eh, důležité, tak samozřejmě sekretariátu dáme další verzi, aby všichni členové tohoto výboru se eh, ji mohli dostat pokud je to bude zajímat. Komise předkládá tuto zprávu, protože eh, strategie, protidrogová strategie vyžaduje, aby komise jednou za dva roky vypracovala zprávu o provádění cílu a strategii akčního plánu a naš, na, my jsme žádáni, abychom využívali vstupu ze strany eh, členských států, vnější služby a dalších zainteresovaných eh, orgánů, eh, je to MCDD e, a Europolu. A teď hovoříme o období 2013 2014 a my jsme vyhodnotili také pět hlavních trendů protidrogové strategie snížení poptávky, nabídky, koordinace, mezinárodní spolupráce, informování, výzkum, monitorování a vyhodnocování. Rychle projdu hlavní výsledky této zprávy a závěry. E, pokud je o snížení poptávky po drogách, je důležité zdůraznit, že většina členských států mají programy nebo opatření, která mají eh, vlastně spozdit dobu, kdy někdo poprvé vezme nezákonnou drogu. A také mají členské státy vlastně iniciativy ohledně rizika a důsledcích používání, užívání drog. Pak je další závěr, který je relevantní a týká se to opatření v oblasti prevence. Můžeme s potěšením říci, že všechny členské státy během tohoto období eh, realizovaly prevenční opatření. Rovněž všechny členské státy už mají strategii pro eh, substituci opi- opiátů a programy pro výměnu stříkaček a, a tak dále, i když je to trošku rozrobanější. Pokud je o nabídku a snižování nabídky, pak jsou tady tři hlavní eh, Eh, závěry. Psychoaktivní eh, látky, o kterých víme v Evropské unii, jenom v roce 2014 101 nových takovýchto substancí se objevilo, což je nárůst 25% v porovnání s předchozím rokem neboli s rokem 2013. Rovněž můžeme říci, že většina členských států eh, zajistila také nápravným opatřením měkčí alternativy a že více než polovina členských států státu už specificky se zaměřují na trestnou činnost spojenou s drogami na internetu. Další E, trend protidrogové strategie, to je koordinace. Tady můžeme říci, že všechny členské státy mají e, na celostátní nebo regionální protidrogovou strategii. Většinou se to hlavně zaměřuje na nelegální drogy. Nicméně v některých členských státech jsou drogy zahrnuty do e, širší politiky pro návykové látky, ať už se jedná o alkohol nebo tabákové výrobky. Také můžeme s potěšením říci, že všechny členské členské státy nás informují o tom, že organizace občanské společnosti se podílely na vypracování protidrogové politiky v období, za to v období, o kterém se pokládá zpráva 2013-14. Tak je tady další důležitý trend, je to mezinárodní spolupráce. Tady jsme zaznamenali, že Evropská unie i nadávno, nadále financuje důležité eh, programy, je to kokainová a heroinová cesta například pokud je o výzkum, pak eh, financování výzkumu eh, ze strany Evropské unie je velmi důležité. Hlavně je to z rámcového programu 7, ale také v menším eh, částkách jsou to další programy, například i Justice program. Teď mi dovolte, abych se dostala k hlavním závěrům těchto, této zprávy. Je jich sedm. Na základě zprávy jsme usoudili, že přijetí balíčku legislativních opatření o nových psychoaktivních eh, látkách je velice důležité. Spoleháme na nové nizozemské předsednictví, že odblokuje balíček, který, jak velice dobře víte, nebo dobře to ví zpravoda, je v radě pořád zablokovaný. Náš druhý závěr, který jsme vyvodili ze zprávy, je tento. Potřebujeme silný evropský hlas v mezinárodní diskusi, kterou, což by vedlo před tedy zvláštním segmentem valného schromáždění věnovaný přímo drogám a bude to letos v New Yorku. Třetí závěr. Potřebujeme nový stimul pro spolupráci se třetími státy. Hlavně posílit konzultace se zeměmi, které nás hlavně znepokojí, pokud je o drogy tady v Evropské unii. Musíme také zajistit zajistit větší synergie mezi politickým dialogem s třetími státy a e, programy spolupráce. Třetí závěr. E, nezákonný obchod e, po internetu s drogami. To je velké riziko a musí to Evropská unie kolektivně řešit. S potěšením vám mohu říci, že na začátku června v tomto roce bude zorganizována DG Vnitro zvláštní schůze, zvláštní zasedání, které se bude zabývat touto otázkou tedy po prodeji drog po internetu. Pak je třeba bez ohledu na ekonomickou situaci pokračovat v akcích, které snižují poškození způsobované drogami. Dále je třeba dále podporovat výzkum Evropské unie v oblasti drog. Sedmý závěr se týká konopí. Samozřejmě jsme zaznamenali, že probíhá velká diskuse ohledně konopí a ta bude pokračovat i nadále. Poslední věc, na kterou bych vás ráda, paní předsedající, upozornila, je, že eh, zpráva o pokroku je teprve zač začátkem daleko rozsáhlejší činností, kterou bude vyhodnocení protidrogové strategie EU. Toto hodnocení začne v nadcházející měsíci a komise ho provede s pomocí vnějšího dodavatele. A je to skutečná možnost pro členské státy, Evropský parlament, agentury i občanskou společnost, aby mohli sehrát úlohu při hodnocení této strategie, což je velice důležité pro rozpracování nového akčního plánu E, proti drogám v Evropské unii. Výsledky tohoto hodnocení očekáváme na začátku roku 2017. Doufám, že to dopadne lépe, ale e, realistickým cílem je začátek roku 2017 a myslíme si, že to e, umožní vytvoření nového akčního plánu na léta 2017 až 2020. Rovněž doufáme, že Evropský parlament se aktivně této činnosti zúčastní a děkuji vám za pozornost. Já děkuji vám, paní Sipala a pan Bony e, si e, teď vezme slovo, bude hovořit o nových psychotropních látkách. Děkuji. Já bych nejprve chtěl poděkovat za e, prezentaci Evropské drogové strategie a e, zprávy o pokroku. Myslím si, že tato strategie je dobrým začátkem, abychom zajistili lepší zdraví a bezpečnost v Evropě. Je třeba snížit e, nabídku a dodávku nezákonných psychotropních látek, ale zároveň také začít s mnohem koordinova- koordinovanějším úsilím v oblasti evropské spolupráce. Jde o evropská společnost o vstupu v platnost strategie a akčního plánu, což vidíme ve zprávě o pokroku, jsme zaznamenali celou řadu veřejných iniciativ, které e, se zrodily v řadě členských států, tak, aby si evropská společnost uvědomila více, o jaké nebezpečí jde. E, tyto různé osvětové kampaně, mají za cíl e, zdůraznit e, nebezpečí a rizika pro zdraví a e, to je z mého pohledu nejlepší cesta. Rovněž léčba, terapie a další následné procesy jsou důležité a je třeba je zachovat a posílit. Na druhé straně ovšem E, problém tkví ve příliš velkých rozdílech mezi členskými státy. E, o to, e, jde o to, jak dalece jsou pokročilí v té protidrogové politice. Také jde o takovou tu, o ten měkký přístup, o prosazování práva. A e, za druhé je to také otázka národní e, politiky a e, vztahu k drogové strategie. Je třeba si uvědomit i tady provázanost s mezinárodními nástroji a je potřebí i nadále vzbuzovat národní instituce a evropské instituce, aby pokračovali ve výzkumu a analýze a zkoumali jednotlivé indikátory tak, aby šlo ještě lépe monitorovat dodávky psychotropních látek a jejich konzumaci. V tomto směru je třeba, aby si evropské státy mezi sebou eh, v Evropské unii vyměňovaly dobré postupy a maximum informací informací. Je třeba také mít dobrý odhad o e, připravenosti jednotlivých e, zemí e, zúčastnit se společných aktivit. To je totiž důležité o to víc, že obchod s psychotropními látkami nezná hranic a je zapotřebí, aby tady existovalo koordinované úsilí všech složek, které všech zúčastněných stran které stojí na druhé straně barikády. Tato eh, bohužel je tady celá řada problémů. E, například e, jsou tady problémy s trialogem. E, Evropský parlament a komise přišli s novým návrhem rámce. Jsou tady četné překážky. Je třeba zjistit, jaké jsou k tomu důvody. Je to nedostatek politické vůle, je tady příliš velká obava z přehnaného, přehnané úrovně evropské koordinace, nebo je to nedostatek prostě Eh, obecné vůle ze strany některých členských států. Eh, pak je tady ještě zapotřebí eh, zlepšit detekci a hodnocení nových látek tak, aby bylo možno reagovat rychle a efektivně vyskytu a objevání se nových látek. Teď ten celý postup trvá obrovsky dlouho a já věřím, že potřebujeme možnost, jak toto zrychlit. Pracujeme na nových řešeních, které jsou zatím částečně blokována Eh, v radě, ale doufáme, že eh, během holandského předsednictví se nám podaří i z této významné oblasti pokra- eh, pokročit. A teď některé důležité otázky. Jaké jsou plány, co se týče nových psychotropních látek v letošním roce, rovněž v kontextu konference ANGAS? jak eh, tam budou tyto otázky řešeny, jak eh, velké priority se jim dostane. A pak je tady ještě v akčním plánu zvýšena, eh, zvýšen význam spolupráce s občanskou společností. Mě by zajímaly větší informace v tomto směru a zdali je to také, je to také pod, kryto nějakou finanční částkou. Pan Jurek. Děkuji. Eh, vzhledem k tomu, co bylo řečeno ze strany komise, moje otázka zní následovně. Jaká, jaký je postoj komise eh, k marihuaně? Eh, co se týče hodnocení toho fenoménu jako takového. V podstatě pokud eh, naši zástupci mají možnost vést jakýsi eh, výzkum eh, i sociologický a psychologický, tak by měli mít nějaký názor. Zdali ano či ne, je marihuana skutečně zásadním nebezpečím, zásadní hrozbou pro zdraví. Zdali je to vlastně předstupeň k vyzkoušení i dalších tvrdších psychotropních látek. Měli bychom slyšet nějaká stanoviska ze strany komise, konkrétní stanoviska, protože ten problém je diskutován, ale e, my bychom se mu také neměli vyhýbat v naší diskuzi. Pan Koalo, prosím. Grazie Presidente. Bene, io ho letto il report. Dalla Commissione Europea vi invito a trovare un solo punto in cui... Já jsem uh, tu zprávu četl uh, a je tam jedna věc, která ukazuje, že boj eh, proti drogám má přeci jen dobré výsledky. Boj, boj proti drogové mafii. Já si myslím, že Eh, naším úkolem jako eh, zákonodárců je bojovat i proti eh, lehkým drogám. Například v radě se eh, opíráme o vědecké výsledky, máme globální protidrogovou komisi, ehm, ve které se angažuje celá řada významných osobností. V roce 2015 eh, v rámci interskupiny ITCO byla zorganizována debata o účinnosti eh, účinné, účinných aktivitách politiky v oblasti drog. A při této konferenci Eh, vyšel, eh, z této vzešel eh, návrh a já si myslím, že poslední zpráva Evropského parlamentu se k této problematice se opírá o zjištění z roku 2004, tedy o 12 let stará fakta v roce 2013 bylo eh, vyšetřováno eh, velké množství trestných činů eh, drogových, ale většina z nich, 57%, eh, vlastně se týkalo, eh, týkalo konopí. Takže naše mm, policejní složky, naši soudci spotřebovávají celou řadu velkou část své energie, aby bojovali proti fenoménu, jejíž, jejíž dopady, jehož dopady jsou nesrovnatelné s mm, dopady jiných drog krok. Eh, ptám se, zdali Evropská unie bude hrát nějakou důležitou roli eh, v eh, konferenci, při konferenci OSN na zorganizované na téma drogové problematiky a jakým způsobem se budeme stavět ke změněné mezinárodní situaci v oblasti diskuse o lehkých drogách. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji oběma poslancům za jejich velice zajímavé a relevantní dotazy. Pokud jde o to, eh, jak se Evropská unie připravuje na rok 2016, chtěla bych nejprve říct, že naprosto souhlasíme s tím, že UNGAS 2016 je klíčovou událostí a klíčovým momentem kde mezinárodní komunita se musí zamýšlet nad mezinárodní protidrogovou politikou, vyhodnotit, co zatím bylo vykonáno v několika e, oblastech e, v různých částech světa a vyvodit závěry z toho, co fungovalo dobře a co méně dobře. Jak se připravit na UNGAS? E, Rada v listopadu 2015 přijala společnou evropskou pozici k UNGAS, která zdůrazňuje, že podle členských států a komise nejrelevantnější pro vyjednávání na mezinárodních fórech v Dubnu e, jsou faktory, které se zakládají na evropské protidrogové strategii, e, která je modelem pro zbytek světa v tom smyslu, že je založená na faktech také díky e, příspěvku naší agentury EMCDDA a e, dalších politik v různých zemích a různých oblastech světa. Je to e, velice vyvážený přístup, e, vzhledem k tomu, že od, od otázky Eh, drogové poptávky, nabídky se snižují. Tomu tolik tedy můžeme říci k UNGAS a samozřejmě pokud jde o komisi, ale i radu, eh, jsem si jistá, že velice rádi uslyšíme také hlas parlamentu v této debatě na mezinárodní úrovni. Jsou to totiž záležitosti, které jsou důležité pro všechny poslance i občany. Pokud jde o NPS, tak souhlasím s panem Bonim, zpravodajem pro nařízení navrženém komisí. A jak jsem říkala, diskutujeme s předsednictvím a s několika delegacemi a zpravodajem e, o možných způsobech, jak odblokovat toto téma. Je ale důležité udělat to teď, zvlášť v roce Ungasu. E, ne- nemůže Evropa zůstat bez správného rámce a ten současný neumožňuje Evropě dostatečně rychle reagovat na hrozby e, NPS k otázce zapojení občanské společnosti. V Evropské unii máme Fórum občanské společnosti, které bylo obnoveno v loňském roce, kdy 45 evropských národních organizací se účastnilo a my s nimi konzultujeme vždycky, když podnikáme nějaké kroky nebo předkládáme iniciativy v oblasti drog. Konzultujeme s nimi i tuto zprávu a doufám, že se účastní také příprav na hodnocení této strategii. Pokud jde o otázky konopí a legalizace, tak tady probíhá intenzivní debata na mezinárodní úrovni. Je to zejména několik iniciativ ze třetích zemí, jsou to ale iniciativy, které je zatím ještě příliš brzy hodnotit, protože byly teprve zahájeny. Nicméně pro nás je jasné, že tyto otázky budou muset být vyhodnoceny v kontextu hodnocení této strategie a samozřejmě velice přivítáme příspěvek Evropského parlamentu k hodnocení této strategie, protože ta bude zásadní pro nový akční plán. Děkuji vám. Děkuji paní Sipala za detailní odpověď a nyní budeme pokračovat eh, s protidrogovou politikou. Vítám tu ředitele EMC eh, e DDA. Prosím ho, aby se posadil tady vedle mě. Je to pan Alexis Gosdel. Vítejte na naší schůzi výboru. Pan Gostel nastoupil 1. ledna letošního roku do funkce ředitele e DDA a já vám přeji hodně zdaru ve vaší funkci. Dnes nám představíte strategii a pracovní program na rok 2016 až 2018 a také e, roční pracovní program na rok 2016. Máte slovo. Já vám děkuji, paní předsedající, vážení členové výboru LIBE, europoslanci, dámy a pánové. Především vám chci srdečně poděkovat za pozvání a za příležitost, abych eh, předložil eh, náš pracovní program a strategie, jak jste výborně řekla, paní předsedkyně. Toto je eh, kolektivní práce a momentálně jsou to vlastně tentokrát dva ředitelé dohromady, protože se ta práce připravovala ještě pod předchozím vedením a my jsme to pak dodělali spolu během přechodového období. Šlo to velmi hladce. A zvlášť bych rád poděkoval členům tohoto výboru za jejich neustávající eh, program podporu, zejména, že stále navrzují, navrzují aby se zase navýšil rozpočet slyšet. Bohužel zatím jsme v tomto neuspěli, ale já eh, se nevzdávám naděje pro budoucnost a vím, že můžu počítat i nadále podporou tohoto výboru. Několik nejdůležitějších věcí, které máme v pracovním programu a strategii. Co je nové v tom, jak tento tříletý plán předkládáme? My eh, zviditelňujeme naši strategickou představu a cíle centra. Také více než kdy předtím jsme odhodláni, aby naše práce měla větší dopad, aby měla větší přidanou hodnotu. Nikoho nepřekvapí, že cílem agentury během eh, tohoto tříletého období je přispět k bezpečnější a zdravější Evropě. A to jsou dva pilíře protidrogové politiky. A doufám, budeme to dělat tak, že budeme dávat lepší důkazy pro rozhodování a činnost a měl jsem už potěšení na slyšení vám sdělit 22. září v tomto výboru, že e, se chceme zaměřit na tři skupiny zainteresovaných stran, e, které by pro naše středisko měly být prioritní. Jsou to instituce Evropské unie, státní rozhodující orgány a odborníci. A Čili eh, struktura toho našeho tříletého programu tři eh, hlavní oblasti komunikovat důkazy a vyměňovat si znalosti. Tam najdete všechny výsledky a všechny služby, které budeme dělat, poskytovat během těch třech let. Pak zvláštní strategická oblast, to je druhý bod, a zase to odpovídá jednou z priorit eh, výboru tohoto parlamentu a je to eh, včasné varování o nových psychoaktivních látkách a ohodnocení hrozeb. A třetí strategická důležitá oblast je eh, získávat ještě hlubší znalosti o situaci, reakci na to a analýzu trendů po celé Evropské unii. Za tímto účelem na podporu práce máme tři průřezové oblasti. Sběr informací a řízení informací, což je podstata práce naší agentury. Pak eh, musíme dále eh, pracovat na ještě lepší mechanismu zajišťování kvality dat, ale také publikací a v neposlední řadě spolupráce s mezinárodními partnery. Pak jsou tady dvě oblasti, eh, které umožňují, aby se tyto závazky přetvořily ve zkušenost. Je to zpráva a řízení a administrativa informa- telekomunikační informační Eh, technologie. Teď eh, mi dovolte, abych vám něco řekl, jaké hlavní výsledky můžete od nás očekávat se zvláštním zaměřením na rok 2016. První klíčová oblast je eh, sdělovat důkazy a vyměňovat si znalosti. Strategickým cílem je poskytovat E, pro politiky i praktické pracovníky lepší důkazy pro rozhodování a my chceme být referenčním centrálním střediskem pro všechny e, e, informace spojené s dragami. Chceme poskytovat nové produkty, lepší, poskytovat nové služby a i nadále investovat do výměny znalostí pro přehled eh, o těchto hlavních výsledcích které můžete od nás očekávat. Tak tedy v tomto roce má přijít nová edice, eh, nové vydání z Evropské zprávy. Budeme to dělat spolu s komisem Revlem, bude to 5. března. Pak poprvé vlastně naše středisko, a to bude v září, přijde s novou edicí ESPA, zprávy ESPAT, kde budou výsledky nového eh, školního průzkumu v Evropě. My také spolupracujeme s členskými státy a institucemi Evropské unie, aby byly také příklady pro společné Evropské, podklady pro nové společné evropské stanovisko. A v roce 2017 vlastně poprvé vydáme novou zprávu o reakcích, o odezvách na drogovou situaci v, Evropské, v Evropě. A jak už jsme řekli na slyšení v září, budeme mít také um, rozsáhlou um, činnost tak, tak, takového předvídání. Budeme se snažit prognozovat situaci eh, v oblasti drog eh, pro nadcházející období. A eh, UNGAS, tady je velice důležité, že zprávy se zveřejňují jednou za tři roky, což znamená, že další zpráva o e, drogách na trhu musí být připravena 2018, aby to vyšlo v roce 2019 a to bude tehdy, kdy se bude právě konat velký UNGAS, což bude právě příležitost pro naši agenturu, aby eh, splněla také střednědobé cíle protidrogové strategie Evropské unie. A v neposlední řadě eh, jedná se také Eh, o tom, eh, o čem hovořil už pan Bony. Eh, totiž chceme přispívat také k monitorování a vyhodnocování různých akčních plánů a strategií Evropské unie a pomoha také vypracovat nové strategie a nový akční plán. Ještě jsem nezmínil, co je zvlášť důležité pro letošek. To bude zvláštní zpráva o e, drogovém trhu na internetu. E, ta vyjde na e, začátku února. Už takové první, první upoutávku můžete najít na naší webové stránce. Druhá Eh, klíčová oblast je včasné varování a hodnocení hrozeb. Eh, za prvé, jak tedy reagovat na nové eh, psychotropní látky no, posled prostřednictvím nového včasného vranování a jak hodnotit nové hrozby letos a příští rok a asi i budeme v tom pokračovat v roce 2018 hodně budeme zaměřovat na to, abychom vytvořili novou evropskou obrovskou databázi o nových drogách, protože ta potřebuje úplné přepracování vzhledem k tomu, k jakým výrazným změnám za posledních deset let došlo. Čili ty investice do toho a práce probíhají. A až to bude schváleno, tak potom bude třeba realizovat také nový legislativní rámec. Pak je tady zvláštní zmínka o provádění eh, eh, legislativy o farmakovigilanci Evropské unie a budeme nadále podporovat nárůst kapacity kapacit v oblasti forenzní vědy a toxikologie. A taková třešnička na dortu, protože my chceme co nejlépe sloužit našim zákazníkům, tak tedy to je servis, který eh, poskytujeme i kandidátům, kandidátským státům a třetím státům, eh, tím, že podporujeme realizaci národních akčních plánů těchto zemí. Zejména se jedná o některé západo-balkánské státy, tak aby si vytvořili a mohli realizovat také státní systém raného časného varovnání kompatibilní s tím evropským. A pak je tady třetí klíčová oblast. A tady se snažíme zajistit takový holistický obrázek celého fenoménu prostřednictvím integrovaného monitorovacího systému. A jak víte, děláme to tím, že vlastně e, provádíme dlouhodobý monitoring a paralelně se snažíme konsolidovat metodologii v různých oblastech e, v neposlední řadě je to například otázka dopravy či odpadních vod. A v letošním roce v tomto směru bude vydána nová publikace. A z oblasti veřejného zdraví je tady ještě jedna zajímavost. My se snažíme integrovat veškeré informace, které dostáváme e, prostřednictvím té sítě, kterou, e, která tady existuje a e, závěrem bych chtěl říct, že v letošním roce zahájíme, a já jsem velice rád, že vám to mohu říct, e, po výzvě v září e, v letošním prosinci vedení E, předložím novou dlouhodobou strategii do roku 2025. E, ty zahajovací práce již byly započaty v loňském roce. E, první fázi máme za sebou před 14 dny a teď tedy jsem vlastně v prvních dnech v práci jako ve své nové funkci ředitele a už se e, budeme zabývat vašimi požadavky v souvislosti s tímto prvním návrhem dlouhodobé strategie. Děkuji za pozornost předsedkyně, děkuji. Teď má slovo pan Bony, prosím. Děkuji vám. Vážený pane řediteli, nejprve bych vám chtěl poblahopřát k vašemu jmenování e, na post ředitele EMCDDA a děkuji za úvod k této strategii na rok 2016 až 2018. Je to vlastně akční plán. Celá řada klíčových opatření umožní agentuře hrát skutečně reálnou roli v oblasti včasného varování, eh, protože jde o celou řadu jednotlivých etap, eh, včetně hodnocení nových fenoménů, nových psychotropních eh, látek a také nových eh, digitálních kanálů pro jejich dostávání se k zákazníkům. Já bych se chtěl zeptat na tu dlouhodobou strategii. Vy jste se o tom krátce zmínil v závěru vašeho příspěvku. Jde tedy o strategii na Eh, roky 2016 či 18 až do roku 2025. Eh, v září, když jste ještě kandidoval na tento svůj současný post, tak jste říkal, eh, když jste s námi hovořil, že chcete připravovat strategii, v rámci které by EMCDDA využi- poskytovala informace, které by znamenaly obrovský rozdíl, zásadní rozdíl pro E, uživatele, pro zákazníky těchto e, informací a že chcete z e, EMCDDA vytvořit informační centrum, které bude monitorovat situaci skutečně objektivně a mě by zajímalo, jak se chcete těchto úkolů zhostit. Pak mám ještě některé konkrétnější dotazy, protože jsem zpravodajem k nařízení o nových psychotropních látkách a zajímalo by mě také,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 jak eh, má vypadat toto nařízení. V souvislosti s tím se ptám, jak by se měla přizpůsobit agentura eh, novým, eh, novým očekáváním a novým situacím na trhu. Chtěl bych se zeptat, jaká je schopnost EMCDDA zabývat se jednotlivými postupy, jak je zrychlit, jak hrát ještě zásadnější roli v tom systému včasného toho varování. Já si myslím, že to všechno musí být mnohem více zrychlené, protože rychlý je běh věcí kolem. A v této souvislosti bych eh, slyšel rád váš názor. A pak ještě rozpočet. Vy jste se také zmínil stručně o struktuře rozpočtu na rok 2016. Na tento rok eh, obecné výdaje eh, tvoří 15,5 milionů eur a úkoly v souvislosti s včasným varováním e, si vyžádují podle vás pouze půl milionu. To je něco, co si myslím, že je třeba změnit. A já se domnívám, že výbor Libe e, bude podporovat rozpočet e, agentury, aby byla pevnější, silnější a mohla dávat lepší výsledky. A pak ještě jedna věc, a to už je můj poslední bod, posílení spolupráce s národními laboratořemi observatořemi a e, také zefektivnění procesu e, hodnocení e, aby se lépe využívaly již získané výsledky z národních laboratoří širším měřítku. Myslíte si, že to je možné a do jaké míry? Děkuji, pan Zdechovský je další. Vážení pane řediteli, <clears throat> dneska jsem se velmi těšil na vaší prezentaci, protože už jsem vlastně byl dopoledne eh, dotazován na to, co bych na vaší agentuře zlepšil nějakou, nějakou společnosti a já jsem tam dal hodně podnětů. A jeden z těch podnětů je vlastně ten systém včasného varování, na který se tady eh, vlastně dotazoval Michal Bony. Jak tento systém bude fungovat a jak tento systém zlepšit? Máte už nějaké konkrétní způsoby, já narážím na situaci z letošního léta, protože jsem pracoval mnoho let jako street worker a kolegové mě upozornili na to, že v létě se objevily v řadě států nové, velmi nebezpečné syntetické drogy, které vlastně e, mohly po jedné aplikaci navodit smrt uživatele. Tyto drogy se tvářily jako poměrně uh, poměrně méně nebezpečné takzvané tripy, které uživatelé eh, na různých diskotékách užívali jako, jako příležitostnou drogu k zlepšení nálady. Jak vaše agentura třeba na tuto situaci reagovala? Můžete nám konkrétně popsat, protože já jsem jeden z těch, který tady propagují, aby vám byl navýšen rozpočet, protože vidím tu situaci na ulici, která se zhoršuje a opravdu ta drogová problematika byla teďka šest let velice podceněna a my vidíme ty důsledky a to, že drogově závislí nejsou jenom ze sociálně slabých skupin, musíme neustále opakovat, protože řada kolegů si myslí, že drogová problematika není důležitá. A pak mm, s tím souvisí i moje třetí otázka. V řadě států se od roku 2009, od doby ekonomické krize, buď to snížily nebo škrtly peníze na potírání drogové kriminality. Já sám vidím v České republice, kdy v krajích je pouze na celý kraj jeden policista, který se problematikou, problematikou zabývá, což mi přijde ohledem na půl milionu obyvatel velice málo. Na ulici potom vidíme důsledky tohoto šetření, kdy opravdu v řadě státech, a to není jenom Česká republika, ale můžeme to říct průřezově Evropskou unii, biznis s drogami bují. Já sám jsem byl velice překvapen, když jsem na Maltě byl opakovaně dotazován mladými teenagery na to, jestli si nechci zakoupit různé drogy. A proto se vás chci zeptat na tuto otázku, zda vy to vidíte nebo vnímáte podobně nebo stejně. A poslední otázka je na strategii na delší čas. Drogová problematika není něco, co se dá vyřešit v ro- do roku 2020 nebo hledat nějaká řešení. Proto se vás budu ptát na strategii do roku 2020 2030, 2031, na těch 15 let, kdybych chtěl vědět, co dalšího zamýšlíte a třeba ve spolupráci se státy Latinské Ameriky nebo Již, Jižní Asie, kde drogová problematika v posledních letech eh, výrazně, výrazně změnila své konotace a napojení třeba na organizovaný zločin. Děkuji. Thank you, Mr. Dehovský. Mrs. Stevens, please. Děkuji, pane Zdechovský. Další je pan Stevens. Thank you, Chair. Paní Stevens. Děkuji, paní předsedkyně. Když eh, tak poslouchám tuto rozpravu, tak eh, mě napadá otázka, na, týkající se těch, kteří, dejme tomu, trpí autismem, či jsou e, lidé s jiným e, typem postižení duševního či jiného. Existují prostě určité e, cit, zranitelné skupiny a na ty je někdy vlastně cíleno a mě by zajímalo, zdali máte e, informace o těchto zranitelných skupinách a jejich užívání e, drog, jejich drogové závislosti a e, možná zda máte také informace o lidech, kteří specificky těmto skupinám drogy dodávají. Prostě informace Eh, které se v tomto směru možná mezi členskými státy vyskytují a které si členské státy eventuálně mohou vyměňovat. Já znám situaci eh, v Belgii, eh, jsou to třeba často lidé, kteří pocházejí z rodin s nízkými příjmy, velmi často končí v věznicích. Eh, tyto lidé si prostě neuvědomují, eh, co eh, dělají nebo jakých chyb se dopustili, protože jsou zranitelní a tak dále. Takže jakékoliv informace v tomto směru bych uvítala. Děkuji, paní Stevens. Děkuji bardzo. Já Děkuji. Chci využít této příležitosti a chtěl bych se vrátit k otázce, kterou kladl zástupce Chtěl bych se vás zeptat na eh, vaše stanovisko ohledně marihuany. Jakým směrem by se měla ubírat eh, legislativa v členských státech Evropské unie a naše společná činnost? protože eh, máme často protichůdné názory, protichůdně hodnotíme tu situaci. A přece není možné, aby to i ono bylo správné, protože jsou to názory vzájemně se vylučující a potřebujeme aspoň jasné hodnocení, abychom z toho mohli vyvodit nějaký rozumný závěr. Děkuji. Děkuji, pane Jurku. A tak teď vám zase vracím slovo. Prosím, děkuji, paní předsedající. Já jsem tady eh, dostal mnoho velice zajímavých otázek. Potřeboval bych na to určitě víc času, ale nemusíte se bát, eh, nebudu tady se eh, dlouho odpovídat. Rychle k tomu, co říkal, na co se ptal pan Bone. Myslím, že první otázka byla, jak Eh, hodláte dosáhnout cílu a dlouhodobé strategie a už teď tedy a snažíme se samozřejmě zefektivnit práci. Čtyři věci důležité. Eh, od té doby, kdy jsem eh, přišel na eh, tento post a po přechodném období, kdy jsme se s předchozím ředitelem střídali, já jsem se snažil být velice efektivní, pragmatický a snažím se tedy nejprve nastavit priority, jak šetřit a realokovat zdroje, než budu si říkat o víc. A myslím si, že rozpočet na rok 2016 je výborný příklad, protože se nám podařilo něco ušetřit na pronájmu budov, a díky eh, spolupráci, podpoře komise se nám podařilo realokovat tyto peníze na eh, činnost v oblasti spolupráce. To je první výborný příklad. A pak je tady ta dlouhodobá vize, dlouhodobá strategická vize, se kterou přicházím a budeme mít první interní workshop za čtyři týdny v rámci naší agentury. A e, teď tedy e, se zpracovává strategie a až ji schválí e, vedení, tak ji vám s potěšením předložíme. A samozřejmě, že si musíme také zmapovat kompetence, pravomoce. Já chci co nejvíce eh, ty, tam udělat nové organizační schéma, aby se co nejlépe těm kompetencí a pravomocí využívalo, tak aby to co nejlépe sloužilo dosahování našich dlouhodobých cílů. Dále, jak si představuji um, Eh, dále rozvíjet naše schopnosti provádět posuzování, hodnocení. Určitě budeme i nadále zlepšovat eh, způsob naší práce. A také ehm, se musíme adaptovat, musíme přizpůsobit eh, způsob využívání rozpočtu, abychom nenavyšovali výdaje na stále pracovníky, protože musíme si také najímat na krátkou dobu odborníky, experty, tam, kde musíme zaplnit mezery v těch expertních oblastech, kde vlastně lidi momentálně nemáme. Pak ohledně dat, eh, myslím si, že my už tady máme určitý proces, který je spojen s hodnocením rizik a včasného varování. V tom budeme pokračovat. Pan Zdechovský se také ptal na tom, jak tento systém včasného varování lze zlepšovat. Řekl bych, že jednou z výzeb eh, zákon pro zákonodárce při eh, diskusi o nových legislativních návrzích financích, tak tedy zaprvé je jasné, že kdyby jednoduché řešení tady bylo, tak už by se asi bylo udělalo. A myslím si, že důležité je si uvědomit tohle. Když se podíváme na první posouzení rizik. Eh, poprvé takové společné činnosti Joint Action vlastně fungovalo v roce 2009. Tehdy se předpokládalo jenom několik eh, akcí pro posuzování rizik. Teď už máme daleko více znalostí, daleko více disciplín. A spole, eh, pokud je o společná opatření, teď mají členské členské státy měly 6 měsíců na implementaci, teď mají rok. Určitě je to důležité pro ty, kteří si přejí, aby společné akce a systém včasného varování fungoval co nejlépe a nejdříve, aby členské státy mohly správně společně rozhodovat. Například dva roky předtím, než, je, bude dos, než by byla, aby to netrvalo dva roky, než bude zakázána eh, látka. A eh, chci samozřejmě poděkovat panu Bony a panu Zdechovskému za dotazy. Pan Zdechovský se také ptal na to, jak můžeme zlepšovat eh, činnost spojenou s novými psychoaktivními látkami chceme si tedy naplánovat takovouto činnost a komise se nám eh, velice snaží pomoci ad hoc přidělovanými finančními prostředky. Nevím, jak to bude vypadat letos, ale v každém případě plus k investicím, které nyní dělá agentura, aby zlepšovala databázy. Jde o to, aby do databáze bylo možné integrovat více dat a lépe komunikovat s partnery. A plus k tomu musíme vybudovat expertní systém, aby byly lepší, eh, aby byly lepší analýzy, aby bylo, bylo možné šířeji využívat tyto informace. Zatím na to nemáme prostředky. Chybějí nám také lidské zdroje, abychom mohli v tomto projektu pokračovat. Proto návrh vašeho výboru na navýšení našeho rozpočtu by určitě e, směroval ke konkrétním oblastem, mimochodem i k této včasného varování. Také jste se ptal, co děláme, když se objevují nové syntetické drogy, které mohou být smrtelně nebezpečné, dokonce i při první aplikaci. Myslím si, že není úplně známo, že naše agentura také zveřejňuje taková varování, upozornění na hrozby veřejnému zdraví. Začali jsme loni a momentálně se to rozesílá našim partnerům v členských státech. Tady je problém, když eh, komunikujeme takováto varování, tak zase, abychom nevytvořili celko, všeobecnou paniku ve všech členských státech, protože třeba se jedná o nové nebezpečné látky, ale možná, že v tom konkrétním státě ještě nejsou. Proto se snažíme využívat více vědecké a profesionální kanály. Kontaktujeme vědecké pracovníky a ti, kdo mají pravomoce rozhodovat. Ale budu v tom samozřejmě eh, pokračovat. A to je to, tady, co jsem říkal o expertním systému. Při současných zdrojích jsme schopni eh, realokovat eh, zdroje a lépe dosahovat synergii eh, s zpřízněnými agenturami, ale má to své meze. Ale i tak snažíme se a budeme v tom pokračovat. Pak některá z posledních otázek, které tady padly, dlouhodobá strategie a co chce podnikat v rámci mezinárodní spolupráce. Hovoříte až o roku 2030. Já mám každopádně momentálně mandát na pět let a i když by byl obnoven, tak až tak daleko by to nešlo. Já tedy dlouhodobě mám takovouto ambici, abychom byli nejlepším podporující agenturou toho, co dělají Evropské unie, to znamená komise, eh, parlament, rada, Chceme je tedy podporovat v jejich snahách realizovat evropské politiku Evropské unie. A to zdůrazňuji politiky Evropské unie. To je náš potenciál a zároveň omezení našeho mandátu. Myslím si, že máme interní zdroje, abychom mohli lépe pracovat, poskytovat lepší servis a zcela určitě takto chceme i nadále působit. To je asi největší výzva. Mění se drogy a proto i my musíme vytvářet nové typy služeb, které navrhujeme vám, tomuto výboru, parlamentu, členským státům. A pak ještě na co se ptala paní Stevens a pan Jurek. Eh, ohledně eh, eh, osob s postižením, Eh, nebo zranitelných skupin vůbec jako takových. EMCDDA už dlouho sleduje eh, prevenční opatření a opatření na snižování poptávky právě v rámci zranitelných cíl skupin. To je totiž jedna hlavní cílových skupin programu prevence. Příští rok vydám, vydáme zprávu, kde se právě poprvé zaměřujeme na to, jaká je reakce na naše e, opatření a určitě ty zranitelné skupiny tam budou. Nakonec Pan Jurek se ptal na naše stanovisko k marihuáně. Já bohužel nemám žádné, ale co vám můžu říci? My sledujeme a monitorujeme velice podrobně nejenom to, co se děje v Evropské unii, ale a také mimo. Zejména momentálně dochází k velkým změnám ve Spojených státech a v Latinské Americe. Například v Uruguayi se teď utvořil vědecký výbor pro hodnocení a naše středisko bylo přizváno jako pozorovatel. A naše středisko nemá za úkol rozhodovat politiku, o politice v členských státech nebo na úrovni Evropské unie, ať už se to týká politiky k marihuaně nebo k čemukoliv jinému. Ale chci zdůraznit, že při všech těchto diskusích, ať už se jedná o marihuanu nebo o protidrogovou politiku vůbec, <coughs> pak někdy zapomínáme, co je východiskem. V Amerikách jako takových, zejména v Latinské Americe, se dnes nejvíce eh, diskutuje model, eh, který dříve byl zaměřen hlavně na orgány činné eh, v trestním řízení, na do oblasti eh, veřejného zdraví. V roce 1990 na Římské radě byl přijat první program. A když se podíváte na politiku členských států Evropské unie, tak za těch posledních 30 let Evropská unie nejprve tedy měla takzvaný vyvážený protidrohový přístup, to znamená zároveň se měla snižovat nabídka i poptávka, ale byl to model, který se více zaměřoval na veřejné zdraví, než tomu bylo na druhé straně oceánu. Nemůžeme dost dobře podporu, sourovnávat regiony. Pak je tady další problém, a kde je to zase úplně jiné, zvláště když budeme porovnávat Střední Ameriku a Evropskou unii, pak je to násilí spojené eh, s výrobou zejména a obchodem s drogami. Čili něco lze srovnávat, ale důležité je toto, aby členské státy spolupracovaly, protože protidrogová politika není výlučnou kompetencí Evropské unie, zejména je to v pravomoci členským státům. Spolupráce a kooperace, spolupráce a je důležitá a e, koordinace je důležitá a důležité je, aby tady bylo společné stanovisko k Evropské unii, než pojdeme na UNGAS. A to už bude důležité. A v posledu je v každém regioně světa a v každém členském státě Evropské unie musíme přizpůsobovat reakci čestě, či, s ohledem na důsledky na národní úrovni. Doufám, že jsem dokázal zodpovědět vaše dotazy a než vám poděkuji znovu za pozvání, pak bych eh, řekl toto. Eh, až uvidíte na návrh rozpočtu na pro naši agenturu na rok 2017, tak zjistíte, že žádáme jenom o tu částku, která je zmiňována ve víceročném finančním rámci. Možná si můžete položit otázku, proč nechceme víc, když my se jim snažíme pomáhat. A vysvětlení je takovéto. My se snažíme nejprve zajistit, eh, eh, že, plán, že dobře plánujeme v rámci agentury to, co nakonec dostaneme. Ale když si popíše, když budeme plánovat více a budeme mít i plán, na co bychom mohli dát finanční prostředky, pak to uděláme, ale nemohu pracovníky žádat, aby vypracovali, dejme tomu, několik rozpočtů na rok pro jistotu. Teď se nám podařilo docela významně ušetřit eh, v rozpočtu a v roce 2017 si říkáme, že se nejprve pokusíme o úspory, abychom dokázali, že jsme schopni více šetřit a lépe využívat synergii a pak se můžeme použít, po, po, pokusit vrátit se k požadavku na takový rozpočet, který by zajistil lepší udržitelnost a efektivitu naší práce. Děkuji vám velice, pane Kucdele, za eh, prezentaci, za eh, obšírné odpovědi na eh, dotazy. A teď máme poslední bod na pořadu jednání. Uplatňování směrnice takzvané směrnice o rovnosti v zaměstnání. E, paní Stevens je zpravodajkou e, či navrhovatelkou a předloží teď návrh stanoviska e, k tomuto textu. Prosím, paní Stevens, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. E, tato směrnice je důležitý nástroj při zajišťování rovného přístupu k zaměstnání pro všechny, nehledě na e, pohlaví, e, věk, náboženské vyznání, sexuální orientaci a tak dále. Existují ovšem různé formy diskriminace, které jsou často velice eh, ještě eh, komplikované. Mohu vás požádat, paní Stevens, ještě o přerušení. Eh, prosila bych kolegyně a kolegy, kteří chtějí opustit místnost, či musí opustit místnost, aby tak učinili v tichosti. Děkuji. Should I wait until people have left the room to continue? Mám počkat, až všichni odejdou? Dobře.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 je v návrhu eh, stanoviska řečeno. Doufám, že eh, zpráva bude také eh, hovořit o nutnosti poskytnout konkrétní zaměstnání a rozumné zaměstnání pro osoby s postižením. Je tam článek 5, který o tom hovoří a tyto, tato vhodná opatření, přiměřená opatření zahrnují také tlumočníky, třeba z doznakového jazyka, jazyka a další. E, dokument OSN o ochraně e, práv lidí s postižením e, říká ve článku 5, že rovnost a zrušení diskriminace znamená, že všechny zúčastněné strany musí zajistit E, mimo jiné pro tyto osoby i přiměřené ubytování a e, diskriminace se stále ještě, e, je stále ještě problémem. E, proto je třeba myslet na ochranu těchto osob a je také třeba, protože dostatek pravidel existuje, se zasazovat za implementaci těch stávajících norem, které již státy přijaly dřív, než budou vytvářeny normy nové. Dále bych chtěla říct, že nediskriminace v oblasti eh, zaměstnanosti je efektivní pouze tehdy, pokud je diskriminace eh, postihována ve všech dalších oblastech života. Jako stínová eh, zpravodajka v Libe jako stínová zpravodajka v IMCO se chceme za, sadit o efektivní implementaci všech stávajících pravidel a norem, které existují eh, a které jsou přijaty členskými státy. Předsedkyně, děkuji. Eh, paní Grange za komisi se teď vezme slovo, prosím. Děkuji vám. Já bych řekla jen pár slov. Chci eh, podpořit parlament v této iniciativě eh, ohledně stanoviska k návrhu eh, nařízení, především té části, která se zabývá sběrem údajů. A nepochybně budeme k dispozici pro navrhovatelku a pro celý parlament s informacemi, E, máme je všechny k dispozici, protože se zabýváme i porušováním samozřejmě e, jednotlivých e, práv. Pak jsou tady specifické pravomoce a doufejme, že zpráva se na to soustředí. Ono je to trošičku v souladu, či lépe řečeno v rozporu se směrnicí z roku 2008. Každopádně této iniciativě tleskáme a plně ji podporujeme. Paní Stevens, chcete k tomu ještě něco dodat? Předsedkyně ne, děkuji vám. Takže musím teď oznámit, že pro předložení pozměňovacích návrhů máte čas do 6. února a 29. února by se o návrhu mělo hlasovat ve výboru LIBE. Děkuji vám všem za pozornost. Byl to, eh, bylo to dlouhé jednání. Přeji vám všem hezký večer a další z příští schůze, nezapomeňme na to, se pravděpodobně bude konat v pondělí 1. února ve Štrasburku.